essere tranquillamente numero Bene, possiamo iniziare i nostri lavori. Dobrá, můžeme tedy začít naši práci. Již včera jsem oznámil, že na uh, našem výboru máme nové náhradníky, paní Zuzanu Brzobohatou a Stuarta Egňu. Je tady již paní Brzobohatá přítomná? není. Brzo bohatá, vyslovuji správně? Vyslovuji správně vaše jméno? Dobrá, takže již včera jsem to oznámil a dnes vás ještě znovu zdravím a přeji vám hodně úspěchů v našem výboru. Dnes tedy máme na pořadu jednání vystoupení pana kolegy Josefa Sajera, který nás seznámí s novou ústavou v Maďarsku. Děkuji mu za to, že se k nám připojil. Chtěl bych říci, že vy jste byl eh, předsedou toho výboru, který měl na starosti novou maďarskou ústavu. Není-liž pravda. Ústava byla schválena včera maďarským parlamentem Požadovali jsme přítomnost také jiného maďarského experta, který bohužel přijet nemohl, nicméně vyslechneme si dnes alespoň pana, pana Sajera. A potom, bude-li to výbor považovat za vhodné, budeme dále o tom ještě diskutovat. Bohužel samozřejmě text zatím nemáme přeložen do jiných jazyků, nicméně i tak si myslím, že je přínosné o tom pohovořit, protože to je velmi aktuální věc a také náš kolega Sayer sehrával velmi důležitou úlohu, takže je důležité, aby nám o tom něco řekl. Máte slovo, pane kolego. Grazie, prezidente. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji za tuto příležitost vystoupit zde ve výboru pro ústavní záležitosti, kde jste, myslím, otevřeni novinkám, inovacím v oblasti ústavního práva. Ve své funkci, jakožto, není řekl bych, už bývalý předseda eh, výboru pro vypracování návrhu ústavy jménem své strany, bych vás také rád s informoval o tom, že včera maďarský parlament valnou většinou hlasů přijal novou maďarskou ústavu, která vstoupí v platnost k prvnímu lednu příštího roku. Jde o zásadní ústavní změnu pro Maďarsko. Po 62 let eh, naše země nebyla schopna přijmout novou ústavu. V roce 89 eh, během demokratizace eh, došlo k zásadní Eh, novelizaci ústavy tak, aby plnila základní požadavky právního státu a demokracie. Nicméně ta ústava, ta ústava z roku 89 byla prohlášena za dočasnou a já od samého začátku, od roku 89 jsem se účastnil eh, celého procesu vypracování nové ústavy. Eh, naším jasným předpokladem bylo, že <clears throat> velmi brzy nově zvolený parlament s plnou legitimitou přijme novou ústavu, nicméně k tomu nedošlo. A nyní konečně po 20 letech, jakožto poslední z postkomunistických zemí, máme novou ústavu. Jsem velmi rád, že jste, pane předsedo, přijal můj návrh, abych zde vystoupil a informoval vás o této věci. Rád bych kolegům připomněl, že jsme již před pár týdny rozeslali původní návrh ústavy spojený se, bylo to spojeno se slyšením, které EPP uspořádala zde v Evropském parlamentu. V Evropě jsme e, všichni navzájem e, propojeni a proto také sledujeme ústavní vývoj e, navzájem ve svých zemích a čerpáme z toho také ponaučení. Já bych nyní rád rovnou přikročil k některým aspektům kde můžeme říci, že se Maďarsko ponaučilo z ústavního vývoje mm, i vůbec samotné celé EU. Já jsem byl také členem konventu a potom jsem zde v ústavním výboru eh, sledoval právně a ústavní vývoj v rámci EU a pokusil jsem se eh, uvést v soulad eh, celý ten náš proces v Maďarsku s nejnovějším vývojem v EU. Tato ústava tady obsahuje některé inovativní prvky, na které bych rád upozornil. E, skutečně chci hrdě prezentovat dalším e, kolegům, dalším e, zemím a národům tyto případné podněty k následování. Jedním z nejvíce inovativních prvků asi, i když to není jediný, respektive není to pouze u nás, protože také v Německu, Švýcarsku, Polsku, Eh, se to již aplikovalo. Jde totiž o propojení na hospodářské řízení a zprávu a zejména řešení otázky zadluženosti a rozpočtového deficitu. Maďarsko je v tomto smyslu ve zvláštní situaci. Eh, před pár měsíci jsme byli v podobné situaci jako dnes Portugalsko nebo před pár měsíci Řecko a Maďarsko je, neřekl bych, nejzadluženější zemí světa, ale patříme skutečně k té nepříliš šťastné skupině těch, kdo vedou eh, na tomto poli. Od vstupu Maďarska do EU v roce 2004 jsme měli rozpočtový schodek bylo proti nám vedeno řízení pro rozpočtový deficit v EU, takže my jsme totiž v 90. letech zdědili obrovský e, dluh, e, protože již komunistická vláda e, měla několika leté půjčky, takže to byla obrovská zátěž z minulosti. A tato zátěž se nesnižovala, ale naopak zvyšovala navzdory privatizaci a podobným procesům. A proto jsme si říkali, že ústava by měla řešit některé z problémů, u kterých politici obvykle uplatňují pouze krátkodobé hledisko. A chovají se krátko zrace, prostě pomyšlejí pouze na dva, tři roky do budoucna, do nejbližších voleb. A u nás jsme do ústavy zapracovali nový prvek oddělení moci. Je to tedy systém kontrolních mechanismů a jde o novou ústavní rozpočtovou radu, která má právo veta nad rozpočtem schváleným parlamentem za určitých podmínek. Pokud by ten rozpočet nesplňoval některé eh, principy eh, snižování schodku. V současné době máme, eh, máme schodek 82%. Myslím si, že díky této nové instituci Eh, se skýtá nová cesta, je to určitý experiment, ze kterého se mohou poučit jiné země EU, které eh, trpí stejnými problémy. Když se tady rozhlédnu, tak prakticky se to může týkat všech přítomných kolegů jejich zemí. A neřekl bych a nedomnívám se, že pouze zavedením určitých ústavních eh, omezení vůči vládě a vládním výdajům se vyřeší problém zadluženosti a problém toho, že aktuální generace vlastně zadlužuje příští generace. Ale tento nástroj v kombinaci s dalšími opatřeními a dalšími institucemi může posloužit dobrému účelu. A to je tady věc, o kterou usiluje maďarská vláda, je to cílem nové maďarské ústavy a je to konec konců věc, kterou se snaží nyní vyzkoušet i další země. Dalším novým prvkem, eh, který odráží skutečnost, že jde o ústavu 21. století, je, že jsou zde zapracovány některé prvky Lisabonské smlouvy. Například, například odkaz na Evropu a Evropskou unii eh, je opravdu eh, četný, vyskytuje se na mnoha místech hm, ústavy, pochopitelně v preambuli. Zmiňujeme Evropu v širším smyslu a evropské hodnoty ale také v konkrétních eh, hlavách a částech textu ústavy eh, bereme tuto věc velmi vážně a je zde uváděn odkaz na EU jakožto na rámec pro rozvoj naší země eh, do budoucna. Samozřejmě řešíme také to, jak jsou evropské normy prováděny v Maďarsku, jak to vypadá, u, jak to vypadá v komunálních voleb, to znamená um, občané Eh, jiných států EU pobývající v Maďarsku eh, se mohou účastnit eh, ústavního života země. Je to tedy velmi proevropská ústava, která se odkazuje na EU jako důležitý rámec našeho rozvoje. Další aspekt, který bych rád zmínil, který pro mne osobně, ale řekl bych i pro Maďarsko, je zdrojem píchy a hrdosti, tak to je určitě princip trvalé udržitelnosti, který je vepsán do ústavy. Eh, uplatňujeme vlastně tři principy trvalé udržitelnosti. Tady jde samozřejmě o koncepci příznačnou pro 21. století. Hovořil jsem již o rozpočtové udržitelnosti, jakožto důležitém vodítku. Eh, není to v ústavě nastaveno pouze jako obecný princip, ale zároveň jsou zde zakotvené instituce, které eh, budou chránit a ošetřovat tento princip. Jak jsem řekl, poprvé Eh, se objevuje v maďarské ústavě eh, odkaz na oddělení státní moci a systém kontrolních mechanismů. Eh, ten rozpočtový rozměr je velice důležitý, rozpočtová udržitelnost a nejde pouze o nastavení rozpočtu jakožto zdravého, to je samozřejmé, ale také je zde ta záležitost odpovědnosti vůči budoucím generacím. To je tedy další věc, kterou aplikujeme jako Eh, princip udržitelnosti jde totiž o demokratickou udržitelnost země, ale je to zde uváděno i v širším smyslu. Domníváme se, že to by mohlo být zajímavé i pro další diskuse zde v ústavním výboru. To je to, že by rodiče hlasovali za své děti. To není to není součástí ústavy. Mám dojem, že Guardian a další eh, tiskoviny o tom hovořili jako o faktu, o skutečnosti. Eh, Bylo to součástí návrhu a my jsme to široce konzultovali. Eh, Vypracovali jsme dotazník o 12 bodech, který byl adresován všem maďarským domácnostem a obdrželi jsme cirka milion odpovědí, milion vyplněných dotazníků. Šlo o anonymní šetření, ne snad průzkum veřejného mínění, protože nešlo pouze o vzorek obyvatelstva, skutečně jsme obeslali celou populaci, ale pouze 25 veřejnosti podpořilo myšlenku hlasovacích, tedy volebního práva pro děti. Nicméně je to jedno z mých oblíbených témat, rád bych na ně uspořádal slyšení zde v Evropském parlamentu. Mnoho lidí se domnívá, a byl to také případ Maďarska, když o tom lidé poprvé slyšeli, mysleli si, že je to vtip, ale Ehm, existují proto i reálné akademické a vědecké argumenty. Do té diskuse se jistě nemusíme pouštět nyní, ale eh, určitě za pár měsíců se s tím mohu vrátit jako s tématem zajímavým zejména z hlediska demografické udržitelnosti. Eh, jsou zde ovšem i další aspekty. Eh, text ústavy jednoznačně podporuje rodinu, a občany s dětmi. Rovnou řeknu, že definice manželství a rodiny nejsou navzájem propojeny. V textu naší ústavy, to chci zareagovat na obvinění, která jsme slyšeli a četli eh, opět v tisku v poslední době, že tyto dvě věci, tyto dvě definice vylučují alternativní modely rodiny či eh, model rodiny o jednom rodiči a dítěti či dětech. Tady jde pouze o kontextuální interpretaci ústavy, není to v ní takto pojato. A další asi důležitá věc, protože často se zde v parlamentu debatují ekologická témata, kolegy, které to zajímá, bude zajímat také princip ekologické udržitelnosti v naší ústavě. Toto jsme tady do nové ústavy zapracovali, má to několik aspektů, jednak eh, princip znečišťovatel platí, dále je zde uvedeno um, omezení, či zakotveno omezení na ukládání mm, toxického a jiného odpadu na území země. Ústava obsahuje jasný eh, závazek podpořit biorozmanitost, biologickou rozmanitost, byla, byl předložen návrh změny ústavy, kterým by se zaváděly, eh, zaváděly limity, zaváděly omezení na geneticky modifikované organismy. Maďarsko eh, je zatím zemí bez geneticky modifikovaných organismů a tento princip jsme také vepsali do ústavy. Tady určité kontrolní eh, či restriktivní mechanismy v této oblasti. Tím už bych asi pomalu skončil, pane předsedo. Budu se těšit na otázky. Chtěl jsem vás tady obeznámit s tímto výsledkem celý proces začal cirka před deseti měsíci a za tu dobu se objevila řada dezinterpretací a mylných informací, které byly šířeny mezi evropskou veřejností. Abych poprosil kolegy, aby k tomu přistupovali korektně. Mnoho lidí si vůbec poprvé přečetlo ústavu, samozřejmě ne ve vašich řadách, ale někteří eh, novináři, kteří psali o naší ústavě, často ani neznají svoji vlastní a nikdy nečetli Cílem této diskuse není provádět jakékoliv studie či analýzy, protože samozřejmě ústava je záležitostí národní svrchovanosti, a spíše eh, bych chtěl zmínit některé společné prvky, společné rysy. Jeden, na něž jsem opravdu hrdý, mám tady vedle sebe eh, pana Mendeze de Viga, autora, spoluautora listiny základních práv eh, a Eh, návrhem, respektive základem pro listinu práv v naší ústavě je právě listina základních práv, to znamená nejmodernější právní dokument 21. století eh, v této oblasti. my jsme se přidrželi struktury listiny. Ne slovo od slova, protože máme velice bohatou eh, ústavní tradici v Maďarsku a převzali jsme, zapracovali jsme judikaturu našeho ústavního soudu, například eh, vyváženost mezi různými právy. To je princip, který uplatňuje náš ústavní soud již 20 let. Dále ochrana eh, vlastnictví, ochrana majetku. Tady opět vycházíme z judikatury ústavního soudu a eh, některé prvky jsme převzali i z minulé ústavy. A u listiny práv bych ještě uzavřel, že si myslím, že velkým výdobytkem, že po 62 letech maďarská ústava zmiňuje hned na začátku práva občanů, nikoli na konci. Ten stali, to stalinské pojetí, kdy v roce 1948 Rakošit, náš tehdejší diktátor, eh, nechal přijímat ústavu, tak tehdy strana a stát byly stály v popředí v ústavě, všechno ostatní stálo až v pozadí. A v roce 89, eh, kdy jsem se účastnil procesu změny ústavy, jsme bohužel neměli dostatek času a dostatek možností měnit celou strukturu ústavy, takže občan stále e, zůstával až vzadu. A řekl bych, že opravdu e, vítězstvím je opravdu jasné, že naše e, aktuální ústava tedy staví na občanovi, nikoli na všemocném státu. A chci vám poděkovat, pane předsedo, za to, že jste mi umožnil informovat vás o nejnovějším vývoji a opravdu bych poprosil kolegy, respektive těším se na připomínky kolegů, na vaše názory a určitě budeme společně sledovat další ústavní vývoj v Maďarsku. Děkuji panu poslanci Cajerovi za jeho souhrné vystoupení. Já se domnívám, že nejprve asi bych měl nějakým způsobem zorganizovat následující diskusy, protože potřebujeme to opravdu skončit před desátou hodinou, abychom mohli přistoupit k hlasování. Takže začneme nejprve vystoupeními eh, šéfů jednotlivých politických skupin a ostatním dáme slovo až pouze v případě, že zůstane ještě další čas. Takže nejprve má slovo pan poslanec Guerreiro, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, děkuji panu Sejerovi za jeho ochotu, aby dnes promluvil před naším výborem. Eh, vím, že nemáme mnoho času, ale budeme muset zorganizovat nové aktivity, abychom mohli diskutovat o maďarské ústavě, eh, protože na druhé straně také máme k dispozici text eh, v nejrůznějších jazykových verzích. Rád bych úvodem řekl, že všechno, co řeknu v mém příspěvku, je vlastně součástí uznání svrchovanosti maďarského národa, aby se organizoval ústavně tak, jak sám považuje za příhodné. A e, tento respekt svrchovanosti je třeba e, nazírat v respektu práv osob a svobod, které tvoří soubor hodnot, zásad a společné organizace všech, kteří jsou členy Evropské unie. Rád bych eh, velice rychle eh, s vámi se podělil o určité poznámky týkající se ústavního procesu v Maďarsku tím, že bych to nepřímo eh, přirovnal ke španělskému Eh, procesu, který následoval po diktatuře generála Franka vlastně v počáteční fázi toho přechodného období. Španělsko od počátku 19. století mělo sedm ústav. Některé z nich eh, byly prostě, vstoupily v platnost a zmizely. Zažili jsme autoritativní období. Žádná z těchto ústav nebyla přijata většinou španělského národa. Některé byly z technického hlediska lepší, některé horší, ale chybělo jim to nejdůležitější, a sice sociální konsensus. Byly vždy vykládány jako ústava strany a byly vždy zamítnuty druhou stranou společnosti, která se nepovažovala a neviděla se zastoupena v této ústavě. Eh, po volbách v roce 1977, prvních demokratických volbách, eh, vznikla ústavní, mocno, to ústavní orgán, který měl sedm členů. Čtyři eh, z nich náleželi stranám, které nebyly vládní strany. Čtyři z těch sedmi členů. Ústavní debata byla završena hlasováním ve prospěch ústavy 92% hlasů a 96% křesel v poslanecké sněmovně akceptovalo tuto ústavu a tato ústava byla také většinou přijata eh, v celonárodním referendu. Tuto ústavu známe ve Španělsku jako konsensuální ústavu. S touto ústavou e, následně za sebou vládly tři různé politické strany a některé z nich, jako například e, socialistická strana, vládla, eh, ztratila svůj vládnout, svou vládnoucí pozici a potom vládla znovu. A dnes je tato ústava silnější než kdy jindy. Je to ústava, eh, která trvá nejdelší období za celé ústavní španělské období, protože má široký politický konsensus i široký akademický konsensus. Je to skutečně ústava, eh, která vyhovuje všem. A teď já bych se chtěl zeptat, když to srovnám s tím procesem, který teď probíhal v Maďarsku. Byla tato ústava nezbytná? To je něco, za co odpovídají Maďaři, čili tady já nebudu eh, vám říkat, jaký je můj názor. Ale je pravda, že v Maďarsku se vidí, že tady existuje rozdíl, zda bylo nezbytné tuto novou ústavu mít či ne. Je část, která se domnívá, že tato ústava navazuje na to, co bylo v roce 1974 a je tady jiná část, která se domnívá, že tato ústava nebyla tak nezbytná, protože tady došlo Eh, protože už v roce 1990 eh, existovala řada nových norem po změně totalitního systému. Čili samozřejmě toto eh, náleží Maďarům, aby prostě sami posoudili, zda bylo nezbytné, či nebylo mít novou ústavu. Ale to, o čem bychom měli diskutovat, je, že to bylo vlastně z moci strany. Uh, Nebyla tady žádná ústavní, ústavodárná skupina, která by se zaobírala vypracováním ústavy s účastí zástupců jiných politických stran. Byla to pouze vládnoucí strana. Vládnoucí strana je prakticky jedinou stranou, která hlasovala pro ústavu eh, v poslanecké sněmovně v Maďarsku. A je známo, že maďarští občané se nemohli vyjádřit k této ústavě eh, prostřednictvím referenda, což je běžné, když se činí ústavní reformy. Eh, maďarští vládci, čili vládnoucí většinová strana, může mm, samozřejmě prokázat, že disponuje dostatečnou většinou pro to, aby ústava prošla a tato politická většina je legitimní, eh, protože byla zvolena eh, národem maďarským. A to, co je platné pro politické programy, Eh, nevím, zda je platné pro ústavní reformy, protože Ústavy by měly reprezentovat maximální čas společnosti a měly by skutečně tvořit rámec zahrnující vše. V rámci něhož se můžou rozvíjet různé politické programy. A není dobrou rozpočtovou technikou využívat většiny, mocné většiny, ale přechodné většiny a nechat zmrazený vlastně politický systém, který nejde změnit. Historie nám ukazuje, že když tento rámec nezahrnuje všechny, vyústí v nestabilitě a konfliktech uvnitř společnosti takovým způsobem, že Například můj názor týkající se konkrétních aspektů ústavy bych to formuloval tak, tedy až bude možnost, až budeme přesně znát tento ústavní text. Ale chtěl jsem poukázat na to a domnívám se, že prostě určitým diskutabilním způsobem můžeme nazírat na tento proces, který, jak jsem řekl, se nachází v našem ústavodárném rámci a vlastně by měl být založen na hodnotách, které které, sluč, které združují všichni a sdílí členové Evropské unie. Určitá legitimita pro schválení ústavy legitimnost ve smyslu zahrnout maximum společnosti je tady dost pochybný. Eh, prostě zahrnout také budoucnost, v níž se mohou objevit jiné většiny a jiné politické programy, to tedy Myslím si, v určitém momentu budeme muset se na to podívat znovu, zda ústava, která byla v Maďarsku schválena včera, skutečně zahrnuje také většinovo, většinu názorů v maďarské vládě, anebo jenom většinu názorů vládnoucí strany. Děkuji vám. Děkuji. Druhý, kdo se přihlásil, je pan kolega Dav. Děkuji, pane předsedo. Na rozdíl od pana eh, Guerrero, tak eh, země, kterou já znám nejlépe, nemá žádnou zkušenost s vypracováváním eh, ústavy, takže já musím říci, že v podstatě velice závidím panu Sajerovi to, že měl možnost se účastnit takovéto věci. Já myslím, že obavy, které tady zaznívají, mají dvě, dva aspekty. Jednak jde o to, že se musíme zamyslet eh, na to, jaká je vazba eh, mezi maďarskou ústavní reformou a evropskou reformou, zda je to v souladu. Podívat se na to, jaká jsou opatření vyplývající z naší nové smlouvy a z maďarské ústavy, tak aby nedošlo k nějakým rozporům a konfliktům s evropským právním řádem. No a za druhé se musíme musíme se snažit zajistit, aby reforma v jednom členském státě nenarušila vztahy s ostatními členskými státy. A co se týče tohoto aspektu, tak by mě zajímalo, eh, jakým způsobem vysvětlí pan Sayer ustanovení v ústavě, které se snaží podpořit národní identitu lidí z maďarského disentu, kteří žijí mimo hranice republiky. Jsou tam určitě věci, které můžeme jenom přivítat. Samozřejmě pokud tomu návrhu textu rozumíme dobře. nebo respektive tomu textu, který byl včera schválen. Ta skutečnost, že je zde ustanovení, v rámci něhož Maďarsko přispívá k cílům evropské jednoty, tak eh, to podle mě je eh, skutečně velmi dobré. A něco takového by se určitě v, eh, třeba v ústavě Spojeného království nikdy neobjevilo, to vám mohu říct na rovinu. A skutečnost, že eh, referendum se nesmí používat pro schválení změn Evropské smlouvy, tak musím říci, že i to považuji za konstruktivní krok. Je to plně v souladu se závazky této země respektovat smlouvu. Stejně tak ta ustanovení v listině jsou velice zajímavá. Nicméně podle mě jsou, je to jenom mm, zatím částečná záležitost a mohlo by to vyvolat určité eh, nesoulady u Evropského soudního dvora v Lucemburku. A mám pocit, že to i ostatně očekávali ti lidé, kteří ústavu vypracovávali. Zejména eh, ta skutečnost, že v ústavě chybí zmínka o sexuální orientaci a zrušení trestu smrti. Toto jsou věci, které by mohly způsobit problémy. Stejně tak ten zmiňovaný návrh, aby matky dostaly další hlasy za své děti. mohu vám na rovinu říci, že to by bylo jasné porušení eh, aktu o volbách z roku 1976, volbách pro do Evropského parlamentu. Pokud by se toto pravidlo mělo aplikovat i na volby do Evropského parlamentu. Tuším, že tam je ustanovení, kde se říká, že prezident republiky stanoví datum voleb do Evropského parlamentu. Ani toto není v souladu s evropskou legislativou. Co se týče zakotvení fiskální disciplíny, tak to mám přeju hodně štěstí. Děkuji a nyní dávám slovo kolegu Hefnerovi. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji vám, pane Sajere, za eh, vaše slovo považuji za správné a dokonce za nezbytné, abychom si jako ústavní výbor tohoto parlamentu zaobírali také ústavami členských států tam, kde dochází k novému vývoji. A přitom se mi zdá být obzvláště důležitá otázka, zda v Evropě ústavy se navzájem přibližují nebo zda se od sebe vzdalují, co se týče chápání demokracie, právního státu, dělby moci e, a tak dále. A proto jsem vám nesmírně vděčen za tuto velice rychlou informaci o procesu v Maďarsku, rychle, protože se rozhodlo teprve včera. A doufám, že budeme mít příležitost, abychom se zde ve výboru ještě zevrubněji mohli zaobírat. Já jsem velice pozorně naslouchal vašim slovům a mám některé poměrně velké obavy, které bych zde rád vyjádřil. A Eh, které bych rád formuloval na vaši adresu ve formě otázky. Eh, zejména jeden prvek se mi zdá být skutečně za nejspornější. Vlády jsou voleni voliči na určité období, aby během tohoto období eh, tyto dobře vedly zemi. My v nauce o ústavní nauce o tady rozlišujeme mezi eh, ustavenou mocí, která vládne na základě právního řádu a ústavy a dostala na to mandát o občanů na určité období máli parlamentní většinu. A potom máme ústavodárnou moc, eh, která sama definuje tento právní řád. A ústavodárná moc v demokracii je podle mého názoru svrchovanost, tedy lid a tato ústavodárnost by neměla být nazírána z oportunistického hlediska a zájmu jedné strany či jednoho politického směru. Nýbrž vždy by tomu mělo být tak, že tato ústavodárná moc hm, vlastně je tvořena všemi, kteří zastupují různé politické názory a vytvoří se tím skutečně rámec, který může obsadit jak levicová, tak pravicová strana nebo středová strana. Ale vytvoří-li si ústava podle svého ústavu nějaká vláda podle podle svého gusta, to nejde. Je třeba, aby se prostě ústavodárná moc řídila většinovým názorem v národě. Alespoň tak já chápu úlohu ústavodárnosti a je umění těch, kteří byli zvoleni do určité funkce, aby také tuto úlohu naplnili. To znamená, aby konali tak, aby se snažili zapojovat všechny, aby se všichni také mohli zapojit tak a viděli, že vlastně byly zohledňovány i jejich zájmy a tady mám tedy veliké pochybnosti, zda se to v Maďarsku podařilo. Já mám dokonce pochybnosti, zda eh, to tak bylo jak si chtěno, když se podíváme na samý počátek tohoto procesu. Eh, protože eh, ten element toho poptávání se je sice zajímavý, ale také nesmírně problematický, protože když si člověk vymyslí pár otázek, které nezávazně chce dát občanům, kterým napíše dopisem, ale vlastní otázka, která by se měla občanům dát, zda říkají ano či ne této ústavě, kterou napsali jenom určití politici, tato otázka vůbec tedy není položena, čili občanům neumožňuje na ní odpovědět eh, spíše se využívají občani jenom jako potvrzení toho, co se udělalo a ne jako ona svrchovaná moc, která by měla mít poslední slovo, když se jedná o ústavodárný proces. Ještě pár věcí bych rád oslovil, které mi tedy způsobují poměrně velké obavy. Již jsem řekl, že že vaši, váš národ vám svěřil moc, ale to znamená svěřená důvěra na čtyři roky spravovat záležitosti těchto občanů dobře. Ale já tady mám takový dojem, že v současné většinové vládě tady máme tendenci tuto moc jaksi e, navršovat nad rámec toho zvoleného období a rozšířit ji. Dám vám příklad. Na základě ustanovení ústavního jste funkční čas soudců a státních zástupců zkrátili. A to vyvolává pochybnosti v pokračování dělby moci a působení právního státu. E, protože vlastně soudnictví e, by mělo být naprosto nezávislé na exekutivě a legislativě. Naopak ty by měly bdít nad legislativou a exekutivou. Vy chcete odbourat rozpočtové deficity, chcete dodržovat maastrichtská kritéria, ale na závěr jste řekl, že si uvědomujete, že nezáleží na tom, co o tom se napíše ve ústavě, ale co se skutečně stane. Ve všech evropských státech, které mají problémy s financováním státního rozpočtu, jde vývoj teď tím směrem, aby se navýšil odchod, věk odchodu do důchodu, zatímco v Maďarsku se snižuje odchod do důchodu na 8 let, ale ne pro celé obyvatelstvo. Ty by se tady všichni divili, kdyby to tak bylo. Ale jenom pro jednu profesní skupiny, a sice pro soudce a státní zástupce. A to jsou ti, kteří by měli kontrolovat vaši politiku. A teď lidé, kteří jsou schopní a mají zkušenosti, se prostě uvolní z funkce a zaměstnají se nové. To znamená, bude to stát eh, víc peněz, ale především to budí dojem, že tady hledala vláda cestu, aby vyčistila cestičko a aby si obsazovala funkce podle svého gusta. A to je tedy dojem, který se mi jeví naprosto fatální v dnešní Evropě. Mohl byste nám to vysvětlit, pane Sajere, co vás podnítilo k tomu, byste zkrátili funkční období soudců a státních zástupců tak, že během roku chcete prostě vyměnit, vám umožní to vyměnit stovky soudců a státních zástupců a obsadit tyto funkce na dlouhou budoucnost podle vaší představy? Vy jste tady omezili eh, práva ústavního soudu. To mi tedy to rozhodně ve mně nebudí důvěru, že jako silná vláda, která má teď dvoutřetinovou většinu, kladete důraz na to, aby na, vůči vám stála také silná judikativa, silné soudnictví, které bude moci nezávisle kontrolovat vaše vykonávání moci. Naopak, tady vzniká dojem, že tyto funkce chcete osobit svou dvoutřetinovou většinou, jak se vám to bude líbit. To celé, dovolíte-li, abych to srovnal s fotbalem, Německo a Maďarsko mají dlouhou a zajímavou historii ve fotbalu i navzájem spolu. Myslím si, že občané volí politici, aby potom stáli jako mužstvo na boli a dobře hráli, ale fotbal může fungovat jedině, když se předem domluví, všichni domluví na pravidlech, která budou dodržovat. A také na tom, kdo se bude starat o to, jak se pravidla dodržují. A já, mám, já bych měl strach, kdyby mužstvo které právě stojí velice úspěšně na hřišti, najednou mělo nápad, víte co, tak my teď změníme pravidla a tak ještě vyměníme rozhodčího a teď ho prostě určíme, určíme my a nebudeme respektovat eh, rozhodčí, kteří byli zvoleni jinými. To tedy ve společné Evropě s ohledem na právní stát, dělbu moci, eh, rule of law a tak dále mi skutečně způsobuje velké starosti. A vy jste tady hovořil o tom, že chcete posílit Eh, kontrolní mechanismy. A ale oslabili jste ústavní soud, oslabili jste referenda, lidová hlasování a všechna další opatření. Možná, že byste nám to mohl vysvětlit. Doufám, že moje obavy nejsou oprávněné, ale rozhodně tedy text eh, schváleného eh, návrhu mm, ve mně tyto obavy vzbuzuje. Děkuji. Teď vás opravdu již musím začít vyzývat ke stručnosti. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já souhlasím s mým kolegou, že Toto je samozřejmě nesmírně choulostivá debata o vztahu mezi evropským a národním právem a že to souvisí také s politickou nezávislostí a svrchovaností jednotlivým, eh, jednotlivých členských států, ale tady je skutečně navíc důležitá otázka, jak, kudy se pohybuje ústavodárná moc. Měli bychom skutečně v našem výboru se velice zevrubně zaobírat takovými to eh, reálnými procesy ve členských státech, protože mají samozřejmě zpětné působení na evropské právo a na problematiku Evropské unie. A proto možná ještě tři krátké poznámky. Já jsem byl zrovna na víkendu v Budapešti na konferenci eh, Romů, kde se skutečně eh, vyjádřili obavy týkající se budoucího politického i zákonného vývoje v vaší zemi. A proto otázka, hovoříme-li o ztrátě důvěry ze strany občanek a občanů v politiku, a my to činíme velice často, když tady prostě posuzujeme různé legislativní akty na, na evropské úrovni, tak vždy se konstatuje, Pakliže se politika nestará a transparentnost vlastního rozhodování, pakliže občané a občanky nejsou zapojeni do politických rozhodování, vždy to vede k rostoucí bariéře a propasti mezi občany a těmi, kdo rozhodují. A řada kolegů už se o tom zmínila. Mě by zajímalo, proč i na pozadí zkušeností eh, s ústavní smlouvou evropskou, která stroskotala, proč jste nešli zcela vědomě cestou, aby i novou ústavu v Maďarsku jste podrobili prostě referendu občanů tak, aby občané svrchované země a svrchované ústavodárné moci, jak jsem právě řekl, měli možnost přímo rozhodnout a přímo spolu rozhodovat o své budoucí ústavě. A tato vůle lidu, to považuji za nesmírně důležitou a říkám to naprosto vědomě už po druhé, protože pocházím z té části Německa, která v roce 1989 E, také jako součást levicové strany tenkrát rozhodovala, že již nikdy tady nesmí být připuštěna taková propast. To znamená výrok Rozy Luxemburkové, e, svoboda znamená připustit názor druhého. E, čili když se hovoří o ústavě společnosti, je důležité toto zohlednit a proto jsem to tady chtěl oslovit. Pro mě tedy by bylo nesmírně důležité, aby byla dána tato možnost vlastního rozhodování každému občanovi, každé občance. Druhý bod. Tedy do té míry, eh, jak znám text, nebo mohl jsem sledovat text dostupnými překlady, Eh, eh, došlo tady k tomu, že určitá sociální práva, která byla obsažena v minulé ústavě, se již neobjeví v nové ústavě, například explicitní eh, právo organizovat se v odborech, právo na stávku podstatné záležitosti, co se týče svobody zhromažďování, nejsou explicitně v této nové ústavě. Za třetí, Hovoříme-li o rozhraní mezi národní ústavní reformou a reformou Evropské unie, tak jak to tady již bylo připomenuto, pak se domnívám, že je nezbytné ozřejmit, že Maďarsko je skutečně nedělitelnou součástí Evropské unie při dalším rozvoji demokracie v Evropě a také k tomu má přispívat na základě listiny základních práv a svobod. A k tomu patří takové důležité otázky, jako například práva menšin, jakékoliv jakéhokoliv smýšlení a jakékoliv sexuální orientace. Ale patří k tomu také pravda národních a etnických menšin v širokém slova smyslu. Oni musí mít možnost z eh, vlastního vývoje a rozvoje. Čili moje otázka, jak máme chápat nárok zastupování Maďarů žijících v jiných evropských zemích, aby se účastnili hlasování. Děkuji. Bene, adesso ha la parola il collega Benders de Vigo. Děkuji a dávám slovo kolegovi Bendersovi. Napsal jste si mě taky? Děkuji. Jestli chceš mluvit přede mnou, Elmare, If you want to speak before. Age for Beauty, takže jestli chceš mluvit přede mnou, tak můžeš. <laughs> no dobře, pane předsedo, děkuji mnohokrát. Já jsem chtěl panu Sajerovi říci, Eh, chtěla jsem mu nejdřív poděkovat za jeho rychlou informaci, protože prostě 24 hodin po té, co se schválila ústava, tady o tom ústavním procesu hovořit, to si myslím, že je skutečně vynikající iniciativa. Musím tedy předeslat, že neznám tento text podrobně. No, eh, Zdá se, že někteří eh, kolegové to mají jako na dlani všechno, já tedy ne. Čili mé úvahy budou velice obecného charakteru. Eh, je výborné, že tady máme tuto debaty z iniciativy pana Sajera, protože to ukazuje jeho dobrou vůli vysvětlovat a hovořit o tom. Za druhé, domnívám se, že ústavy by neměly být ústavami jedné strany, která se dostane k moci, protože to je na krátké období a my všichni víme, že většiny se mění a pakliže tato ústava, nebo někteří to tady řekli, je ústavou jedné strany a ne celého národa, tak až se zvětší a až se změní většina a dostane se k moci, tak asi zase změní ústavu. Pakliže by to bylo takto, tak by to nebylo dobré. Ale Neměli bychom být aroganti vůči ostatním a neměli bychom je soudit a především, myslím si, měli bychom se zbavit určitých předsudků. Když jsem tady naslouchal uh, diskuzním příspěvkům kolegům týkající se této expanzivní vůle ústavy, pro zahrnouty, Maďary, kteří nežijí na maďarském území. Eh, vzpomněl jsem si na základní právo z roku 1949 v Německu, kde se pravilo, že Německo nebude mít svou ústavu, dokud to nerozhodnou všichni Němci. Myslím si, že k tomu potom došlo. Čili já teď rozhodně bych neobvinoval Němce, že hledali nějaké imperialisty. Ne, myslím si, že, pane předsedo, věci se mají posuzovat ve svém vývoji a v každém okamžiku a proto si myslím, že z tohoto hlediska vládnoucí strana během volebního obě, Eh, období vysvětlovala, v volební kampani vysvětlovala, že chtějí udělat ústavu, aby se skutečně natrvalo skončilo eh, s diktaturou. To jsme dělali i my v naší zemi a proto se mi to zdá být rozumné. Eh, také mě uklidnilo to, co řekl pan Sayer, s ohledem na to následování listiny základních práv, protože tato eh, listina základních práv byla přijata do maďarské ústavy, to znamená, hm, že eh, byla dobře přijata eh, touto ústavou. A proto mi dovolte, abych poděkoval panu Sajerovi za to, že eh, před nás předstoupila, seznámil nás s tím a myslím si, až budeme mít skutečně podrobný text, tak se jim budeme moci zevrubně zabírat. A ještě poslední poznámku, to, co tady bylo řečeno o vytvoření určitého výboru, který by eh, který, či komise, která by prostě hlídala ten rozpočet, to je určitá novinka, takováto komise, ale máme tady jiné ústavní orgány eh, zahrnuty do ústavy samotné, čili je to jistě zajímavý námět pro další studia z hlediska právního. Eh, tolik eh, děkuji mnohokrát. Rád bych vám připomněl, že protože chce hovořit ještě také pan Brok. No, problém je ten, že, jak jsem řekl na začátku, chtěl jsem skončit tuto část našeho jednání do deseti hodin. Potom nás čeká důležité hlasování. A řekl jsem, že dám slovo eh, šéfům politických skupin a že ostatním členům výboru dám slovo jenom pokud bude čas. Ještě také zbývá reakce kolegy Šepflina a také se hlásil kolega Bronz, on je šéfem politické frakce. Ano, jenomže když dám slovo Gualtierimu, musím dát slovo i všem ostatním a to je problém. Nevím, možná jenom jedna věta. Souhlasíte, nesouhlasíte, nebo něco v tom smyslu. Protože jinak nevím, jak bychom to zvládli. Stejně tak kolegyně Gurmajová, naše místo předsedkyně. A navíc je to Maďarka, takže ta by taky měla dostat slovo, aby se vyjádřila. A možná i já sám jako předseda bych mohl něco říci. A stejně tak musí zareagovat pan kolega Sayer. Takže pan kolega Bronz, máte slovo. Bronz. Ah, um, <clears throat> oh, sorry. Děkuji. Nebo pan Brok nejprve? Bronx, dobře bronz, tedy pardon. Eh, je to možná zvláštní dotaz, bude to zvláštní dotaz eh, pro eh, většinu z vás, kde máte listinné ústavy, ale pro Brity ta otázka je pochopitelná. Zajímá mne, zda je nutné mít tam všechny ty odkazy na EU a Lisabonskou smlouvu, zejména v závazek v oblasti evropské integrace, zda je nutné to mít v ústavě oproti běžnému právu, tedy Předpokládám, že ústavu je obtížnější měnit eh, než běžné zákony, takže z toho vyplývá, že bude asi obtížné, či přímo velmi obtížné, aby Maďarsko případně z EU vystoupilo, kdyby chtělo jít touto cestou, nebo že bude velice obtížné případně zpomalit proces integrace. Pan Guerrero řekl, eh, že standardní eh, praxi nechávat eh, ústavu projít referendem. Já s tím souhlasím. I když některé členské státy na to pozapomněly, když přijímali ústavní smlouvu, nazvanou poté Lisabonskou smlouvou. Eh, pokud je odkazy na maďarskou diasporu, tak eh, já nemám vůbec žádné námitky proti těmto zmínkám v maďarské ústavě, protože tady nejde o dobrovolné emigranty, o, něk- o osoby, které dobrovolně opustily svou zemi Eh, jsou to oběti eh, dohody z roku 1920, která eh, zbavila Maďarsko dvou třetin jeho území. Děkuji. Děkuji. Já se opravdu musím omluvit ostatním členům, kterým nemohu dát slovo. Teď bych požádal paní kolegyni Gurmajovou, pokud si přeje vystoupit velmi stručně, tak jí to umožním. Nos, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Maďarská ústava byla v Maďarsku široce podpořena. Všichni ji akceptovali, všichni se do toho procesu vypracování ústavy mohli zapojit. Ale je to jenom strana Fides, která stojí za tou ústavou. Opozice požádala o určité záruky, aby Eh, byl zajištěna, aby byla zajištěna široká podpora ústavě v Maďarsku a aby byla zajištěna možnost širší debaty o ústavě. Bohužel Fides tento návrh odmítl a nevzal v potaz zákon, který říká, že je potřeba většina čtyř pětin parlamentu pro úpravy, pro změny. Socialisté se nezapojili. Nicméně Fides prostě to všechno šmahlem zamítl. Ústavní soud uspořádal konferenci, tam zazněla celá řada námitek, nicméně nikdo je nezohlednil ani bývalý prezident Maďarska nebyl vyslechnut. Slyšeli jsme, že byl proveden nějaký průzkum, že eh, bylo jeden milion respondentů, kteří na něj reagovali. No, jestliže eh, by jedna obálka zabrala jednu minutu, tak to by skutečně trvalo obrovské množství času to celé zpracovat. Bylo to takové trošičku uspěchané řešení. A jistě to k podpoře ústavy nepřispělo. Bohužel méně než jedna třetina občanů se domnívala, že potřebujeme novou ústavu a většina občanů měla pocit, že ten průzkum jenom zastíral eh, potřebu širší debaty. 51% občanů se domnívá, že nelze ústavu podpořit, pokud eh, ji vypracovával jenom Fides a většina občanů se domnívala, že by mělo být uspořádáno referendum. Takže to je tak v kostce názor občanů, ale Maďarsko je nechtělo vyslechnout. Teď tady máme názory tisku, Le Monde, Figaro, The Times, ze všech zaznívají obavy, všude slyšíme obavy, že Maďarsko by se takto mohlo stát první autokracií v Evropské unii. Pokud eh, byste věnovali eh, pozornost těm názorům Helsinského výboru, odborových svazů a dalších subjektů, tak eh, byste jasně pochopili, jaké obavy panují v souvislosti s naší novou ústavou. Nechci zacházet do detailů, už jsme toho tady slyšeli hodně, ale chtěla bych zdůraznit jednu věc. V ústavě nechceme slyšet nic o základních eh, zásadách, základních zákonech, ale mm, bude se opravdu jednat o zásadní změny naší společnosti. Ústava, která byla včera schválena, představuje jenom začátek dalších změn naší společnosti. Legitimita není spochybňována, protože byl dodržen zákonný postup, nicméně se domníváme, že to je jenom dočasné řešení a že to není něco, co by bylo fakticky legitimního. Budeme tom chtít změnit, co nejdříve to bude možné, budeme chtít znovu nastolit veřejný konsensus. To je to, co potřebujeme proto, abychom měli řádnou ústavu evropské země. Děkuji a ještě jednou se omlouvám všem ostatním kolegům, kterým nemohu dát slovo. Ještě předtím, než dám slovo panu Sajerovi, chtěl bych říci, Všichni hovořili o svých národních zkušenostech, takže i já bych něco řekl o italské situaci. My máme velmi stabilní ústavu, která existuje už od roku 48. Současná parlamentní většina by ji chtěla změnit, nicméně já se domnívám a doufám, že změněna nebude, Myslím si, že, nebo respektive chtěl bych říci, že tato ústava byla schválena po referendu z roku 46, zda máme mít monarchii nebo eh, republiku, bylo to tedy takto schváleno. A zajímalo by mě, jest, zda eh, v posledním volebním programu těch stran, které vyhrály volby, byla vůbec uvedena zmínka o změně ústavy. A zda by bylo, zase tam hovořilo o ústavním eh, schromáždění. Děkuji mnohokrát. Ještě jednou děkuji, pane předsedo, že jste eh, přijal moje iniciativu. Děkuji eh, vám za mm, účast na této věci. Já jsem ve svém úvodním vystoupení neměl prostor dopodrobna, eh, dopodrobna pojmout celý ten proces vytváření přijímání ústavy, ale vzhledem k tomu, že mnoho z vás o tom hovořilo, tak chci říct, že Maďarsko pracovalo na nové ústavě uplynulých 20 let ta eh, stávající ústava, která stále ještě, stále ještě platí, eh, má hned ve třetí větě napsáno, že jde o dočasnou ústavu. Samozřejmě jsme se snažili o dosažení eh, koncensu, ale u nás, jakožto v jediné postkomunistické zemi, se to doposud nepodařilo a proto včerejší den byl opravdu velkým dnem pro maďarský ústavní řád. A my jsme eh, do toho zahrnuli nejenom poslance, ale celou veřejnost, které jsme položili na jednu otázku a hned 12. Pokud jde o slova eh, kolegyně eh, Zety, které se velmi vážím, na to nebudu reagovat, protože vás nechci, nechci abyste tady byli nuceni zabředat do našich vnitrostátních diskusí, ale všechny eh, strany měly možnost se vyslovit eh, v maďarském parlamentu, některé strany ale se rozhodly takto nepostupovat a prostě nezastupovat své voliče eh, v, v parlamentu v tomto ústavním procesu. Tak to bylo jejich rozhodnutí, já to nebudu hodnotit. Vzhledem k tomu, že času je málo, chci kolegům říci, že pokud o konkrétní dotazy, samozřejmě jsem k dispozici, tady spíše učiním obecné připomínky. Jednak si cením eh, vašeho skutečného zájmu o naši ústavu. Já si myslím, že to je správná cesta mezi národy, které spojily svůj osud v rámci EU. Eh, nicméně rád bych rovněž řekl, že existují velmi různé ústavní tradice a pro mě je trochu zvláštní, když slyším německého občana, který požaduje referendum a přitom pochází ze země, která vůbec Eh, nemá referendum na federální úrovni zakotveno, eh, nebo mm, eh, kolega třeba z Belgie minulý týden hovořil o ústavním soudu v Maďarsku a přitom Belgie nemá ústavní soud a podobně a podobně. Prostě u vás je systém jiný. Ne, ne, já jenom chci upozornit na to, že prostě existují různé ústavní tradice v různých zemích. A Maďarsko v uplynulém tisíci let se vybudovalo ústavní tradice, na kterou jsme hrdí a na tuto tradici naše nová ústava navazuje. Tak jenom chci zdůraznit, že máme prostě svoji specifickou ústavní tradici v rámci EU. Samozřejmě se navzájem obeznamujeme se svými Eh, tradicemi, čerpáme z toho inspiraci. A chci jasně říci, že eh, tato část textu je k dispozici už několik týdnů, mnoho se to neměnilo, eh, ta přijatá verze proti návrhu. A ta ústava obsahuje tedy listinu práv, celou listinu práv a Všechna práva jsou v tomto katalogu zahrnuta. Je to opravdu plnohodnotná Evropská ústava v tomto ohledu. A poprosil bych vás, abyste si eh, přečetli tuto část. Máme to přeloženo už tedy jako ten eh, původní návrh, který se nezměnil. Jak jsem řekl, vyšli jsme z listiny základních práv. Takže tedy máme odlišné ústavní tradice. Mnoho kolegů tady upozorňovalo na referendum. 23 nových ústav bylo eh, v Evropě přijato v posledních 20 letech a jenom u deseti z nich proběhlo referendum. Eh, jsou i další příklady, protože tady byly konkrétně dotazy například na eh, jmenování soudců. Jsou země EU, kde věkový limit, který zavádíme, a není diskriminační, jak může být diskriminační věkový limit, věková hranice, která platí pro všechny, Stejně tak eh, tady věk pro odchod do důchodu. Já moc ten argument nechápu, protože eh, podobný limit je aplikován eh, v jiných zemích EU, čili my se navzájem od sebe učíme, čerpali jsme ponaučení ze zkušeností jiných a kromě toho máme svoji vlastní tradici. Například to, o čem řada z vás hovořila, to je otázka Maďarů žijících v zahraničí. Tady nejde o změnu ústavy. Tato věc je obsazena již ve stávající ústavě Maďarska, že tedy Maďarsko nese zodpovědnost za Maďary, že jim pomáhá udržovat svoji národní kulturu a společenský život a vztahuje se to i na Maďary žijící mimo území Maďarska. E, jde o povinnost státu a nejde o nově zaváděnou povinnost. Nemá to žádný e, také extrateritoriální efekt. Pokud je o trest smrti, eh, Maďarsko je zemí s ústavním řádem, kde ústavní soud zakázal trest smrti. To je součástí našeho právního systému, právního řádu. Eh, samozřejmě ne vše obsaženo přímo v ústavě, jsme eh, také členskými stranami mezinárodních úmluv, kdybychom to měnit, museli bychom se jich zřeknout. Dále, pokud o diskriminaci, to je také, myslím, důležitý bod. Diskriminace z hlediska sexuální orientace, to není věc, která by nebyla ošetřena v našem právním řádu. Opět Maďarsko je e, členskou stranou mezinárodních umluv, je to součástí naší legislativy, jenom jsme tam zachovali tu starou větu, e, která tady už je v ústavě 20 let, v té dosud platné ústavě. Je to věta o nediskriminaci. A ta věta začíná takto. Jakákoliv forma diskriminace je zakázána. A potom ještě v závěru stojí, a další formy diskriminace. Takže pokud, eh, pokud je někdo znepokojen touto konkrétní formulací, tak musí vědět, jak to funguje v praxi. Maďarsko je funkční demokracií, kde fungují soudy, máme ústavní soud, eh, toto právo je uplatňováno. Byly určité soudní případy, tato práva jsou chráněna. A mohu vás ujistit, že jakákoliv forma diskriminace je zakázána podle stávajících eh, maďarských zákonů a novou ústavou se to nijak nezmění. Princip nediskriminace je jedním ze základních principů demokracie. Když jsme začátkem 90. letech zaváděli demokratický pořádek, byla to jedna z nejdůležitějších věcí. Nyní je diskriminace ze zákona zakázána a takto je to prováděno. Pokud jde o práva prezidenta, eh, toto také platilo i doposud. Prezident je pouze plní jaksi spíše formální funkci, neznamená to, že by se volby konaly eh, jindy. Eh, opět jde o věc, která je zahrnuta a obsažena již ve stávající ústavě, nic se tím nemění. Pokud je o sociální práva, chci vás ujistit, že právo na stávku rozhodně není vypuštěno, ani další práva Eh, vlastně naopak jde o jednu z mála ústav ve světě, kde explicitním cílem je plná zaměstnanost. Neříká se tam, že eh, občan má nárok na eh, práci poskytovanou státem. Samozřejmě ne, jsme právníci, víme, co by to znamenalo, ale stojí tam, že stát se musí snažit vytvářet podmínky, které přispívají eh, k zaručení pracovních míst pro všechny, kdo pracovat chtějí a jsou toho schopni. Takže případné obavy, zda eh, hodnoty a práva zakotvené v ústavě, eh, tedy obavy ohledně hodnot a práv obsažených v ústavě jsou skutečně nepodložené. Já jsem před eh, třemi, čtyřmi týdny vám poslal ten text, tak já vás poprosím, abyste se to eh, podrobně přečetli. Eh, jsme právníci, víme, že každé, na každém slově záleží, ale v Maďarsku již 20 let funguje ústavní soud, který interpretuje ústavu a, a zákony a je to jedna z nejživějších částí našeho soudnictví, naší judikatury. Tato ústava navazuje na dosavadní výsledky ústavního soudu na judikaturu a myslím si, že eh, to vytváří opravdu uspokojivou situaci. Není důvod k obavám. Ještě otázka legitimity. Poslední věc. Ano, Maďarsko je demokracie, vedou se diskuse mezi politickými stranami v této věci, eh, ale eh, podle maďarského volebního zákona je zde právo na svobodné spravedlivé volby a občan v předvolební kampani, kde se hodně hovořilo o ústavě, Eh, občan tedy eh, v, ve volbách zvolil současnou vládu dvou třetinovou většinou. My jsme se pokusili opozičním stranám nabídnout různé možnosti, jak se toho procesu účastnit. Já to, to sám velice dobře vím. Od eh, loňského června existoval výbor, na jehož činnosti se podíleli zástupci všech stran, vypracovávali text ústavy. Šlo tedy o transparentní proces, který přesahuje hranice pouze parlamentu a v mnoha ohledech tady byly e, i nové možnosti, jak se zapojit. Těch 12 otázek dotazníků pro každého občana, možná se vám to e, zdá, že to není mnoho, ale vyplnit ten dotazník o 12 otázkách trvá občanovi alespoň půl hodiny. A kromě toho tam byl jeden otevřený dotaz. A paní Gormaj hovořila o tom, že nebylo možné to včas spočítat. Já vás mohu ujistit, já jsem tam, si ten proces nastudoval, já jsem docela Eh, se, se podílel také na kontrole. Veřejnost k tomu měla přístup, výsledky byly počítány v plné otevřenosti. O tom není pochyb. Takže jenom chci říci, že jsme se maximálně snažili zahrnout do toho co nejširší spektrum společnosti. Ovšem nejdůležitější je, že ústava, která byla přijata v roce 89 eh, dosud nezvolenými opozičními stranami v rámci přechodu na demokracii, že a parlamentem, který tehdy byl ještě komunistický, to znamená nevzešel ze svobodných voleb, tak tedy je na čas, aby tato ústava byla nahrazena novou ústavou, která může být interpretována koherentně a, a hrdě obsahuje základní principy demokracie a ještě jednou, pane předsedo, si velmi cením toho, že jste mi na moji žádost umožnil zde vystoupit a kolegy informovat, protože si myslím, že abychom zabránili dorozuměním, je velice důležité, Eh, si věci takto vyjasňovat, eh, protože eh, se objevily různé zavádějící informace. A v každém případě jsem připraven každému z vás poskytnout jakékoliv detailní informace. Jistě se budete představit, že ten text velmi dobře znám a pokud by přetrvávaly nějaké obavy či znepokojení eh, v této věci, tak eh, jsem vám k dispozici, jsem vaším kolegou, jste v Evropském parlamentu a jsem připraven vám poskytnout odpověď. Myslím si, že demokratická diskuse mezi námi o naší ústavě eh, musí vypadat tak, že nejprve dobře známe věc a potom samozřejmě můžeme hrát politickou hru a vést politické spory o tuto věc, ale měli bychom vycházet z korektních informací. A e, jsem si jist, že tato hodinová diskuse byla výbornou příležitostí e, pro váš výbor získat si, e, získat si ověřené informace a jsem připraven vám je nadále poskytovat, budete-li mít zájem. Děkuji. Děkuji panu poslanci Sajerovi. Budeme očekávat překlad textu ústavy Vzali jsme na vědomí všechny ty informace, které jste nám souhrným a vyčerpávajícím působem poskytl. Nyní další bod je hlasování o dvou zprávách. Jednak zpráva pana kolegy Dafa, návrh na změnu aktu o volbě členů Evropského parlamentu z 20. září 1976. Požádal jsem vás, abyste si přinesli magnetické hlasovací štítky, pokud bude nutné přistoupit k elektronickému hlasování. Takže ty Hlasovací štítky jistě všichni máte a můžeme začít hlasovat. Dobrá, začneme hned. Takže tímto zahajuji hlasování. Nejprve zvednutím ruky, poté uvidíme článek 14, odstavec 2, kompromisní návrh A zpravodaje. Kdo je pro, zvedněte ruku. Kdo je proti? schváleno. Tedy kompromisní návrh pokrývá všechny ostatní návrhy, vidíte to v tom seznamu. A můžeme rovnou přejít na stránku 4. Tam je pozměňovací návrh B zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Drželi se schváleno. Dále stále hlasujeme o článku 7, 104, to odpadá, protože byl odhlasován návrh B. Stejně tak 105 a stejně tak 106 Gualtieri. Dále hlasujeme článek 8, návrh C zpravodaje, kdo je pro, proti, drželi se, přijato. Odpadá tedy návrh 107 Gualtieriho a dále návrh D pana zpravodaje, ale hm, ne, neodpadá, takže hlasujeme o něm. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 108. Ten odpadá. Ne, opravuje se pan předseda. Ano, odpadá, protože tam byl ten kompromisní návrh, stejně tak 109 a 110. A máme tady návrh číslo 1 pana zpravodaje. Kdo je pro? Zvednutím ruky. Proti? Zdrželi se? Přijato. Článek 2, návrh 111, Smith pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dále tady máme článek 2, eh, to je kompromisní návrh pana zpravodaje, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Tudíž odpadají návrhy 2, 112, 115, 117, 118, 116, 113 a 114. Můžeme přistoupit eh, na straně 8, kompromisní návrh L. Pan Gualtieri žádá o slovo? Ano, chtěl jsem navrhnout ústní pozměňovací návrh kompromisního návrhu L, abychom nahradili eh, odkaz na metodu Sentlík slovem dehont. De co říká pan zpravodaj? Pane předsedo, já jsem proti tomu ústnímu pozměňovacímu návrhu. No, Takže nemůžeme to akceptovat. Prosím, máte slovo? pane předsedo. Toto je skutečně klíčová záležitost. Můžeme to hlasování prosím provést elektronicky? Bez mikrofonu. Takže budeme hlasovat o kompromisním návrhu L. Byla zde žádost o elektronické hlasování, které vyhovujeme, kterému vyhovujeme. Zahajuji hlasování.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 A sinistra? A sinistra, credo. No, no, scusate. Ne, omlouvám se. Hlasujeme stejně jako v aule. Takže ano, vlevo. E chiusa la votazione. Dobrá, končím hlasování. 19 pro, 3 proti, Nikdo se nezdržel, takže schváleno. Což znamená, že dále přistoupíme k pozměňovacímu návrhu 4 pana zpravodaje 121 Výland u odstavce 1. Ty jsou identické. Kdo je pro, ať se zvedne ruku. Není to jasné, takže hlasujeme elektronicky. Předkládám k elektronickému hlasování pozměňovací návrhy 4 pana zpravodaje a 121 výlen. Jsou totožné a zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Ehm, Máme tady 9 pro, 10 proti, 1 se zdržel, takže zamítnuto. Dále pozměňovací návrh Gualtieri 122. 122, říká předseda. 122 neodpadá, protože nebyly schváleny. Takže kdo je pro přihlášením ruky? Proti? Zdrželi se? Přijato. Dále odstavec 2, nový. Tady máme číslo 4 a 122, totožné. Kdo je pro? Proti? Vogliamo votare per... Nebylo to jasné, ověříme elektronicky. Hlasujeme o návrhu číslo 4 a 122, totožné. Kdo je pro? Eh, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. A máme 14 pro, 8 proti, takže přijato. 121 Výlent ale moment. Ne, to odpadá, protože byla přijata ta předchozí část. Takže 123 Gualtieri, kdo je pro, zvednutím ruky. Proti. Kdo se zdržel, zamítnuto. Návrh 5 zpravodaje je totožný s návrhem 124 Výland. Kdo je pro, zvednutím ruky. Kdo je proti? Přijato. Dále číslo 5. je kdo je pro, zvednutím ruky, proti. Stejně jako předtím přijato. 124. Rainer Wieland. A ne, to odpadá? Ano, odpadá. Takže číslo 5 zpravodaje? Ne, opravuje se pan předseda. Článek 5, návrh číslo 6. Kdo je pro zvednutím ruky? Proti? Zdrželi se přijato. Číslo 7, pana zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Dále 125, Gualtieri. Kdo je pro? zvednutím ruky. Proti? Zamítnuto. 126 Wieland. Kdo je pro? Zvednutím ruky. Proti? Stejné jako předtím přijato. Číslo 8, to odpadá. 120 127 také odpadá. 128. O tom musíme hlasovat. Sto dvacet osm, kdo je pro zvednutím ruky? Proti? Drželi se zamítnuto. 129. Pro zvednutím ruky. Proti zdrželi se zamítnuto. 9 zpravodaje, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 10 zpravodaje pro, proti, zdrželi se přijato. Dále kompromisní návrh 9, eh, říká pan předseda, ne, C. C, takže kdo je pro zvednutím ruky? Proti? Přijato. To tedy znamená, že odpadají e, návrhy 11 a 130. Dále tady máme kompromisní návrh D. Kdo je pro? Proti? Drželi se přijato a to nám tady pokrývá 131 a 12. Dále číslo 13 zpravodaje. Kdo je pro? Proti zdrželi se přijato. 14 zpravodaje pro. Proti zdrželi se přijato. 15 částečně odpadá, jestliže druhá část a tak dále. Ne, musíme o něm hlasovat. Takže číslo 15. Kdo je pro? Proti? Drželi se přijato. Číslo, číslo 16. Zpravodaje pro? Proti? Drželi se přijato. 132 odpadá. 17 zpravodaje, kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. 18 odpadá, protože byl schválen kompromisní návrh L. 133 Ne, omlouvám se, musím se na to podívat. 18 Pane předsedo, pane předsedo, já se omlouvám, ale musíme hlasovat o návrhu 18. Odpadá to, pokud by kompromisní návrhy byly zamítnuty, ale ony byly přijaty. Takže musíme hlasovat o 18. Ano, mluvám se, říká předseda. Takže hlasujeme o číslu 18 pana zpravodaje. Kdo je pro? Bude lepší to provést elektronicky. Hlasujeme o 18. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 13 pro, 10 proti, přijato. Dále 133. Ten ale odpadá, protože byla schválena 18. Dále číslo 19 pravodaje. Kdo je pro? Proti? Drželi se přijato. Kompromisní návrh E zpravodaje, kdo je pro? Proti přijato. Tímto tedy jsme pokryli 134 a 20 a dále 21 zpravodaje, kdo je pro, proti, drželi se přijato, 22 pana zpravodaje pro, proti, zdrželi se, přijato. Dále 23 pro, proti, zdrželi se, přijato. 24 zpravodaje pro, proti, zdrželi se, přijato. 135 je pokryto kompromisem B a stejně tak 136, 137 a 138. Takže teď musíme hlasovat o číslu 62. Kdo je pro zvednutím ruky? Proti? Zamítnuto. 63 pro? Proti? Zamítnuto. 64 pro? Zvedněte ruku. Proti? Zamítnuto. 65

70, ano. Takže 70, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Sedmdesátý jedna. Tak eh, kdo si k tomu přeje něco říci, prosím? Chcete k tomu něco říci? A paní kolegyně Gurmaj, přejete si to ověřit elektronicky? Ano? Dobrá, takže ověříme elektronicky číslo 70. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 16 pro, 6 pro. 71. Odpadá. 72. Stejně tak. 73. Scholz. O něm budeme hlasovat, takže pro zvednutím ruky. 73. Ověříme elektronicky. 73. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 13 hlasů pro. 74 odpadá. Dále kompromisní návrh F zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Drželi se přijato. 75 je pokryto kompromisním návrhem F, o tom tedy nehlasujeme. A dále 80. Ty všechny předchozí jsou pokryty. 80 Elin Smith kdo je pro? Zvednutím ruky. Proti? Drželi se zamítnuto. 81 zpravodaje. Proti? Drželi se přijato. 82. Karel Haglund pro. Zvednutím ruky. Proti? Drželi se přijato. Kompromisní návrh G zpravodaje. 82 bylo zamítnuto. Ano, o tom jsme hlasovali. Kompromis G týká se článku 4. Kdo je pro zvednutím ruky? Proti? Ověříme elektronicky. Zahajuji hlasování o návrhu G. Končím hlasování. 16 pro 7 proti přijato. 83 Gualtieri, 84 Vílen jsou pokryty, takže hlasujeme o 85 a 86. Hlasujeme společně o článku 5. Kdo je pro? Proti? Elektronické hlasování. Hlasujeme o číslu 80. 5, 80. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 13 proti, 10 pro. Kompromisní návrh H pana zpravodaje. Hlasujeme dílčí hlasování. První část, kdo je pro? Proti. Drželi se, přijato. Druhá část pro. Ověříme, ověříme elektronicky, zahajuji hlasování. Druhá část, druhá část, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 16 proti 5 pro. Třetí část. Slovo etnické. Kdo je pro zvednutím ruky? Proti? Zamítnuto. Třetí, poslední, eh, promiňte, čtvrtá, poslední část. Kdo je pro zvednutím ruky? Proti? drželi se přijato. Číslo 88 je pokryto H, stejně tak 87. 89 hlasujeme. Kdo je pro? Kdo je proti? to. 90. Hlasujeme. Kdo je pro zvednutím ruky? proti, zamítnuto. 91. Hefner pro zvednutím ruky. Proti. Ověříme elektronicky. 91. Hefner. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 14 pro, 9 proti. Dále článek eh, odstavec 6, ústní pozměňovací návrh, návrh 92. Kdo je pro? Proti. Řeli se, přijato. 93, Wieland. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 94. Stašeno. 95. 95 a 96 hlasujeme společně. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 97 odpadnu, odpadlo, protože eh, byly schváleny návrhy 1 až 24, takže to odpadá. Dále kompromisní návrh I zpravodaje pro, proti, zdrželi se přijato. Tím je pokryt návrh 27 Gualtieri a hlasujeme o 28 Melcer pro. Proti. Zamítnuto. 29 Gualtieri pro Proti? Zamítnuto. 30. Gualtieri pro? Proti? Mám pocit, že zamítnuto, ale asi bude lepší to ověřit elektronicky. Hlasujeme o návrhu číslo 30 Gualtieri. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. zamítnuto 15 proti. 31 pro, proti, přijato. 32 Gualtieri. Dobrá, ověříme 31, ověříme elektronicky. 31 ověříme elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Není přijato, je to 12 proti 12, takže je to zamítnuto. Je tedy dobře, že jsme to ověřili. 32 Gualtieri, kdo je pro? Proti? Přijato také ověříme. Dobrá. 32 Gualtieri zahajuje elektronické hlasování. Končím hlasování. Přijato. 14 pro, 9 proti. Jeden se zdržel. 33 odpadá, takže 34 Šepflin. Kdo je pro? proti, přijato. 35 pro, proti, zamítnuto. 36 staženo. 37 Gualtieri pro, proti, zamítnuto. 38 38 a 39 jsou totožné, ale tady je řečeno, že tady nebudeme hlasovat. Takže dále 40. Kdo je pro zvednutím ruky? Proti? Drželi se přijato. 41 odpadá, protože 40 bylo přijato. 42 Melcer pro, proti, Zamítnuto. 43 Fox. Hlasujeme. 43 hlasujeme. Kdo je pro? 43 hlasujeme. Kdo je proti? Mám pocit, že zamítnu to, ale ověříme elektronicky. Takže 43 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato jedním hlasem. 12 pro, 11 proti, 1 se zdržel. 44 Gualtieri, kdo je pro? Proti? Mám pocit, že zamítnu to, ale ověříme elektronicky. 44 zahajuji hlasování. È chiusa la votazione. È respinto. Končím hlasování, je to zamítnuto, 16 hlasů proti 6. Dále tady máme kompromisní návrh je, dvě části. První část, kdo je pro, zvednutím ruky. Kdo je proti? Drželi se přijato. Druhá část, kdo je pro? Ověříme elektronicky. Druhá část zahajuje hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 16 proti, 8 pro. Čtyřicet pět, šest, sedm, osm jsou pokryty, čtyřicet devět, takže padesát. Esaja Haglund, kdo je pro? proti, zamítnuto. 51, o tom hlasujeme. Kdo je pro, zvednutím ruky, proti, zamítnuto. 52, Bílen, kdo je pro, proti, zamítnuto. 53, 54 a 55 jsou totožné. Hlasujeme společně, kdo je pro proti, zamítnuto. 56. Hlasujeme, kdo je pro, proti, zamítnuto. 57. Pro, proti, přijato. 58 To bylo pokryto kompromisním návrhem A a těmi ostatními, takže o něm nehlasujeme. Kompromis K pana zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Při, přijato. 59 a 60 už jsou pokryty. 61 Gualtieri. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Dobrá, ověříme. Ověříme číslo 61. Kdo je? Eh, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 15 pro 7 proti 2 se zdrželi. 25 zpravodaje, kdo je pro? Přijato. 26. Kdo je pro Šepflin? Proti? Drželi se? Přijato. Dobře, takže ověříme elektronicky. Závě ne, respektive závěrečné hlasování, závěrečné hlasování uděláme elektronicky o návrhu zprávy ve znění pozměňovacích návrhů. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 20 hlasů pro, 4 proti. Opravdu vám velmi gratuluji. Gratuluji panu zpravodaji Dafovi, který skutečně dotáhl tady velmi důležitou etapu této práce. Dobrá, a teď přistoupíme hlasování. Jsou tady dvě zprávy. Jednak o uzavření interinstitucionální dohody o rejstříku transparentnosti a budeme tedy hlasovat nejprve o tomto. you. E questo, questo ce l'ho, ma comunque anche con le annotazioni, con le annotazioni mie. Va bene. Possiamo... Tak Dobrá, takže můžeme začít s hlasováním, prosím. Budeme nyní hlasovat. o zprávě inter, o interinstitucionální dohodě o společném registru transparentnosti mezi parlamentem a komisí. Takže zpravodaj jsem já, jak známo. Takže prosím, budeme hlasovat. Pozměňovací návrh 31. Pro, proti. Zdržel se zamítnuto. 32. Pro. Stěně trku, prosím. Prosím. Já bych podle nejnovějšího vývoje stáhl tento svůj pozměňovací návrh. Nemusíme o něm hlasovat. Dobře. Takže 32 byla stažena. Pak jsme u 33. Kdo je pro? Prosím, zdvihněte ruku proti. Zamítnuto. 34 pro, proti, přijato. No, bylo to trošku těsné, takže prosím, uděláme hlas elektronický přeskum o 34 Milcer. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. 15 ku 6. Trojka, Melcer, kdo je pro? Proti. Takže to také elektronicky ještě jednou překontrolujeme. Ano, pozměňovací návrh 3. Melcer zahajuje hlasování. Ukončí hlasování. Přijato. 14 ku 9. DAF. Pozměňovací návrh DAV, eh, eh, já jsem žádal o dílčí hlasování, první část. To už vlastně odpadlo, takže teď hlasujeme o druhé a třetí části. Nejprve druhá část pro, proti. Zdržel se přijato, třetí část, tak pro. Zdvihnutím ruky. Proti. Zamítnuto, myslím si, ale přece jenom to překontrolujeme elektronicky. Třetí část pozměňovacího návrhu 1. DAF elektronicky. Ukončuji hlasování. Zamítnuto jedním hlasem. Teď se dostáváme k pozměňovacím návrhu 2. Berman, který je pokryt pozměňovacím návrhem 1. Takže čtyřka Berman, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto 6 Melcer pro, proti. Zdržel se zamítnuto pětka. Ne, musíme o tom hlasovat. Hefner, kdo je pro? Hefner to chce stáhnout, ne? Takže hlasujeme, ano. Takže kdo je pro? Proti. Schváleno. Pět. Pro. Sedm, pardon. Sedm. Proti. Schváleno. Deset. Jete mechy. Může to být skombinováno s pozměňovacím návrhem 9. Takže asi budeme hlasovat o obou. Takže pro, desítka pro, proti, schváleno. Berman devítka, pro, proti, schváleno. 8 grote, pro, proti, schváleno. Pozměňovací návrh A pro, proti, Zdržel se schváleno. Kompromisní návrh B pro. Proti. Zdržel se schváleno C. Pro. Proti. Eh, zdržel se schváleno. Teď nemusíme hlasovat. Teď 11, 12, 13, 14 a 15 byly pokryty kompromisním návrhem A. To znamená, máme 16, odpadá taky 17 eh, gáler, 18, 19 a budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 20, Pro, ale byl schválen vlastně pokryto kompromisní na VMB, takže ho eh, hlasujeme 21 Zondagard eh, pro, proti, zamítnuto 22 Zondagard pro, proti Zdržel se zamítnuto 23. Grute pro. Proti. Schváleno. První část 24. Ne, druhá část Hefner 24, protože první část je pokryta kompromisním návrhem A, takže o ní nehlasujeme. Nehlásuje se 25, 26, 27, jsou pokryty kompromisním návrhem. 28 nehlasujeme, pokryto kompromisním návrhem A. Druhá část je nepřípustná. Dostáváme se k 29. Berman, Kdo je pro? Zvihněte ruku. Proti. Zdržel se zamítnuto. 30 DAV. Pro proti, schváleno. 35 Sondagard pro, proti, zdržel se zamítnuto, 36 Sondagard pro, proti, zdržel se zamítnuto, 37 nepřípustné, nelze o něm hlasovat, 38 také není přípustná protože i tady by vyžadovalo změnu dohody. A teď se dostáváme k závěrečnému hlasování elektronicky. zahově hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Schváleno jednomyslně. A teď se dostáváme k poslednímu bodu hlasování o změně pravidel navazujících na zřízení společného registru transparentnosti mezi parlamentem a komisí a začínáme článkem 13 Berman. Kdo je pro? Berman 13. Je tady mírný zmatek, dobře. Takže necháváme hlasovat. Aha, tady to máme. Takže hlasováme o pozměňovacím návrhu 13. Berman zahájí hlasování. Ukončuji hlasování. Schváleno 19 pro 3 proti. Nebudeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 1. Dvojka, kdo je pro? Zvihněte ruku, prosím. Kdo je proti? Pozměňovací návrh 3 stáhl. 14. Kdo je pro? Zvihněte ruku. Proti? Schváleno. Čtyřka pro, proti, schváleno. Pětka pro, schváleno. Kdo je proti? Sedmička pro, proti, schváleno. Pozměňovací návrh 15. Berman. Budeme mít dílčí hlasování. et les députés sont pleinement responsables de leur intervention, non so cosa raccomando. Cosa ho detto io? Aspetta, vediamo un po'. No, vabbè, abbiamo detto di votare sì, tutto. Sì, è una eh. mm? Quindi raccomanderei di non votare per... Takže já bych doporučil, abychom neměli dílčí hlasování, ale o celém pozměňovacím návrhu. Hleda, že někdo bude žádat dílčí hlasování k 15. No, Nikdo? No tak ne, tak to budeme hlasovat najednou pro. Zihněte ruku. Proti. Kdo se zdržel schváleno? 16 pro. Proti. Zamítnuto. Osmička pro. Proti. Zamítnuto. Promiňte, schváleno. Devítka pro. Proti, schváleno. DCD, DCD pro. Proti, schváleno. 11D pro. Proti, schváleno. 17. Mm, tady to je nepřípustné, protože to by zase vyžadovalo změny 12 pro, proti, schváleno. A budeme mm, závěrečné hlasování elektronicky. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, ukončuji hlasování 23 z 23 pro. Děkuji mnohokrát a ukončuji část hlasování našeho programu. A nyní můžeme přejít Oh. Io riceverei volentieri la verità. Ah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 Scusate, allora c'è ancora un rapporto da illustrare, il rapporto Saudargas. Ještě tady máme jednu zprávu Sodargas. Devo assentare, eh, Dobrá, ale e, musíme ještě počkat 10 minut, takže chtěl bych požádat svého kolegu, místo předsedu pana Trzaskovského, aby se ujmul předsednictví na tu zprávu pana Saudargase předtím, než bude slyšení pana ministra Tremontyho. A nyní tedy stanovisko pro rozpočtový výbor a dám slovo našemu navrhovateli, panu Saudargasovi. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Eh, letos eh, není situace o mnoho odlišná od předchozích let. Rozpočet nebude o mnoho větší a myslím, že eh, v něm budou provedeny, že tady v něm budou prováděny velké škrty a proto jsou naše námitky obdobné jako v loňském roce. Zmiňujeme témata, které se nadále relevantní. Nicméně život je dál a musíme si všímat a musíme zohledňovat nový vývoj. Eh, eh, ustanovení o občanské iniciativě již vstoupilo v platnost a bude plně v platnosti od dubna příštího roku, nebo bude plně prováděno od dubna příštího roku. V tomto stanovisku bychom měli zdůraznit svůj názor, že je třeba eh, finančně podložit také provádění příslušného nařízení. Zdále není jasné, zda půjde o finanční prostředky z rozpočtu Evropské komise nebo členských států. Na druhé straně musíme mít na paměti také řádné provádění tohoto nařízení Náš výbor již mnohokrát vyjádřil názor, že naši občané mají právo na informace o tomto nařízení a své právo vystoupit s občanskou iniciativou. Musíme tedy výjít z názoru, které náš výzor, výbor vyjádřil již v minulosti. Musíme upozornit na financování eh, občanské iniciativy a také na poskytování informací občanové na komunikaci s ním pravděpodobně by bylo vhodné v rozpočtu vyčlenit eh, samostatnou položku pro tuto věc. Další téma, které je pro nás relevantní, se obecně týká informační a komunikační strategie a politiky. Toto téma na našem výboru projednáváme velmi často z nejrůznějších úhlů pohledu, ať jde o činnost EU nebo transparentnost komunikační politiky a na tomto místě se musíme postarat o to, aby nedošlo k žádným rozpočtovým škrtům pro tuto oblast. Informování občana musí být také zaštítěno dostatečnými finančními prostředky do budoucna. Dalším tématem, které je důležité v tomto stanovisku, je financování evropských politických stran patrně víte, že tato diskuse se v našem výboru vedla dlouho. Jde tedy o regulaci financování politických stran obecně a případné změny do budoucna, například nové zdroje financování. Myslím si, že náš výbor eh, by měl vypracovat stanovisko. Stále ještě neznám, eh, nebo by to mě zohledně ve svém stanovisku, stále ještě neznám konkrétní čísla, ale rozpočet by měl být vyvážený, tak aby politické strany měly prostředky jisté. O významu evropských politických stran jsme na tomto fóru hovořili již mnohokrát. Je to věc, která je klíčová pro demokratické fungování evropských institucí. A proto bychom ve stanovisku měli uvést, že je třeba zajistit financování pro všechny politické strany. Nesejde na tom, jakým způsobem či z jakých zdrojů k tomu budou vypracovány samostatné dokumenty. Takže toto, vážení kolegové, eh, jsou hlavní body mého stanoviska. Lhuta pro pozměňovací návrhy je 4. května v poledne. A hlasovat budeme koncem května 23. či 24. V červnu a v červenci potom bude následovat řádný rozpočtový postup. Děkuji mnohokrát, pane Saulergase, a pan Hefner. Děkuji mnohokrát. Já budu velmi stručný, protože kolega Sodargas tady eh, hovořil o všech důležitých bodech. Eh, domnívám se, že celkově žijeme v době, kdy eh, můžeme dosáhnout eh, lépe větší výdaje tím, že převrstvíme peníze a ne navršováním, navyšováním, ale je třeba zahrnout tu skutečnost, že tím, jak Lisabonská smlouva vstoupila v platnost a tím, že tady máme iniciativu eh, lidových hlasování díky snahám našeho výboru a také díky rozhodování týkající se postavení statutu poli- evropských politických stran. To všechno sebou nese náklady, především náklady informační, ale také náklady, které si bude vyžadovat podporování reálné politické práce a které se bude vyžadovat prostě informovanost ehm, občanek a občanů týkající se Evropské lidové iniciativy. Komise naplánovala, že se tady prostě vytvoří určité poradenské středisko pro občany, jak to jde, jaká hlediska je třeba zohlednit a zatím do dneška prostě v rozpočtu komise jsem tam nic nenašel. K tomu to nejde bez lidí a bez věcných prostředků, čili tady na to musíme dbát a proto mě těší, že už jste to taky oslovil a e, opravdu s napětím budu čekat na vaše návrhy k tomu. O všem ostatním budeme moci hovořit, až budeme mít předlohu před sebou. Děkuji mnohokrát. Guerrero. Děkuji mnohokrát, já budu také velmi stručný, eh, protože se domnívám, že eh, toto stanovisko pana se skutečně eh, udržuje pozornost nad zásadními věcmi, kterými se náš výbor AVKO skutečně v posledních měsících zaobírá a jsou to záležitosti, které musíme rozvíjet také do budoucnosti. Znovu se vracíme k nezbytnosti mm, efektivního, účinného sdělení a komunikování s občany a potřebujeme mít odpovídající položku v rozpočtu. Myslím si, že to, co teď zažíváme v Evropské unii v posledních měsících, vyžaduje, aby se občanům vysvětlovali pro i proti, ale každopádně smysl toho, co činíme, a jaké dopady to má na život občanek a občanů? To, co děláme tady v parlamentu, to, co dělá Evropská unie eh, v rámci ústavních záležitostí. Vím, že toto je téma, které v minulosti vyvolávalo odmítání určitých politických skupin, ale přece jenom já bych trval na tom, že bude-li eh, to eh, skutečně účinná komunikace, je to vždycky prostě dobrý most k občanům, aby také viděli, jak fungujeme a také mm, prostě zahájit skutečně v praxi možnost mm, těchto evropských iniciativ. E, tomu jsme se věnovali notnou dávku času a jak právě na to poukázal pan zpravodaj, je třeba, aby i z hlediska rozpočtového to bylo zohledněno. Před několika týdny jsme schválili legální statut postavení evropských politických stran, co se týče jejich také financování, jak stran, tak nadací. A proto eh, možná, že tedy si dovolím znést pozměňovací návrh, ale jinak jsem naprosto v souladu s tím, co tady přednesl pan zpravodaj. Pan Bronz. Uh, thank you. Um... <clears throat> Děkuji mnohokrát. Já bych rád změnil pod dva, kde se hovoří vlastně implicitně o prostředcích na komunikační Eh, politiku informování o výhodách politiky, ovšem nezmiňují se nevýhody politik EU, ty zřejmě, těm zřejmě není dovolená existence. Tady jakoby se eh, počítalo s tím, že pokud lidé nemilují EU, je to jen proto, že žijí v nevědomosti a stačí, když eh, je budeme informovat o faktech a skutečnostech a veškerá opozice vůči EU vymizí. Obávám, obávám se, že tomu tak není, protože Eh, valná část opozice vůči EU vychází eh, naopak eh, z dobrých informací a poznatků. Zda máme zajistit prostředky na komunikaci. Ano, určitě na komunikaci o nepopratelných faktech, o institucích, případně i na rozmanitost názorů, ale to, na to jdou již prostředky, které se poskytují tvojím poslancům, ale nedomnívám se, že bychom měli vyčlenovat prostředky na sdělování eh, jednostrané propagandy. Pokud je o bod 3, financování politických stran, domnívám se, že v ideálním světě by politické strany měly financovat jejich členové. To by jasně ukazovalo na podporu či nedostatek podpory. Jsem proti tomu, aby podniky či odbory financovaly politické strany, protože pak jim politické strany musí sloužit, ale ze stejných Eh, ze stejných eh, důvodů jsem v ideálním světě proti financování eh, ze strany státu, protože pak politická strana opět musí sloužit státu či dílčím subjektům, které je financování. Ovšem pokud bude existovat financování pro některé, musí existovat pro všechny. Takže politické strany, které se vyslovují proti státnímu financování, by nutně neměly být zasměšňovány, pokud tyto prostředky přijmou, pokud budou k dispozici i pro jiné. Děkuji, pane Saudarga. Se chcete zareagovat? Ne? Takže, jak jsme slyšeli, lhuta pro vznací návrhy je 4. května v poledne a hlasovat budeme koncem května, pravděpodobně 24. Jinak pokud je o schůze koordinátorů, dnes, dnes neproběhne, protože za sedm minut začíná jednání s panem Tramontem, takže nemáme čas sejít se s koordinátory. Včera proběhla velice krátká schůze koordinátoru, jenom eh, vás budu informovat o tom, že jsme jednali o eh, návštěvě našeho výboru eh, ve Varšavě. Hovořili jsme o kvótách. Je tady jenom jeden problém, protože předsednictvo přijímá nové rozhodnutí ohledně toho, zda je možné překračovat kvóty a čekáme ještě na toto rozhodnutí uvidíme, zda padne ještě před naším vjezdem do Varšavy, pak bychom se museli podle toho zařídit. Pokud ne, bylo rozhodnutí koordinátorů takové, že z APP by to byl pan Cassini, eh, předseda, eh, pan, a pan Grip, eh, z, od socialistů paní Gorma a pan Guerrero a pan Dav od liberálů. A dále tři členové nad kvotu, to jsem já, pan Hefner a pan Scholz. Doufejme, že to kontroverzní rozhodnutí předsednictva, kterým by se zakazovala eh, účast poslanců nad kvotu, nepadne ještě předtím, eh, než pojedeme do Varšavy. Tolik tedy, pokud o výstupy ze schůze koordinátorů, ještě nám zbývá 6-7 minut, eh, takže si nyní uděláme přestávku, ale poprosím vás, abyste se za 7 minut vrátili, protože pan Tremonte začne přesně v 11.30. Děkuji. Possiamo allora cominciare quest'ultima parte della nostra seduta. Tak, teď již můžeme přistoupit k poslední části našeho jednání. Máme zde pana ministra Julia Tremontyho, kterého tímto velmi srdečně jménem nás všech vítám. Jedná se o setkání, které si vyžádal pan ministr. Slyšíte mě? Slyšíte mě všichni? Máte meglio con questo forse? Ah, ecco takže snad mě slyšíte dobře. Jak jsem říkal, zdravím pana ministra, jsem velmi rád, že k nám zavítal. Téma, o němž bych chtěl hovořit, se týká velmi úzce Evropy. Týká se vztahu mezi konceptem a uplatňováním solidarity a Evropské unie dá se říci, že vlastně duchem Evropy, na němž je stavěna Evropa, Evropská unie, je solidarita, externí solidarita vůči celému světu. Tento koncept solidarity je zejména zakotven ve dvou článcích eh, Lisabonské smlouvy, jednak článek 80, kde se hovoří o vnitřních záležitostech a potom článek 222 smlouvy, kde se hovoří o fungování Evropské unie ta poměrně závažná krize, v níž se nacházíme, a nemám na mysli jenom ekonomickou krizi, ale krizi v celé řadě dalších oblastí, protože globalizace se týká již také výstavby a e, integrace Evropské unie, e, a je tedy v důsledku toho, této krize potřeba, abychom posílili naši solidaritu co nejvíce je to možné, zejména v tom duchu, jak o tom hovoří Lisabonská smlouva a jak ostatně o tom hovořili už samotní zakladatelé Evropské unie. Já nechci ubírat eh, dále času tomuto důležitému setkání, takže po vystoupení ministra dám slovo na otázky a komentáře ne, nejprve eh, vedoucím eh, politických frakcí v našem výboru nebo nějakým zástupcům jednotlivých politických frakcí v našem výboru a potom, pokud zůstane čas, ale bohužel to není jisté, protože musíme skončit ve 12.30, tak potom eventuálně dostanou čas i jiní členové našeho výboru a pokud eh, nebude, nebudou dotazy z našeho výboru, možná i jiné osoby. Nicméně musím zdůraznit, že se jedná v podstatě o jedná jednání našeho výboru. Takže ještě jednou, pane ministře, děkuji a máte slovo. Děkuji. Pro mě je velkou ctí, že zde dnes mohu s vámi být, že zde mohu být na tomto výboru, které již eh, nese ten název pro ústavní záležitosti, což samo o sobě indikuje překračování hranic toho, co by mělo v podstatě představovat mezinárodní smlouvu a ústavu do jisté míry. Jedná se o scén, který měl už Altiero Spinelli a celá řada jiných osob. Já dnes bych rád zde eh, pohovořil o věcech, které možná nejsou zcela obvyklé. Chtěl bych provést jakýsi stres test, jakýsi zátěžový test evropských smluv a dovolte mi vysvětlit důvod tohoto mého úmyslu. A nejprve bych chtěl citovat Shakespearea. Na nebi a na zemi je celá řada věcí, o nich se sní ve filozofických úvahách. Evropské smlouvy také obsahují sen. Je to sen, který jsme snili, když jsme žili ještě ve věku jistoty a stability. Život nám dává příležitost žít v období nejenom jistoty a stability, ale také v období nejistot a nestability. To je důvod, proč je nezbytné provést zátěžový test. Abychom viděli, zda můžeme i nadále snít náš sen a já doufám, že to možné je. Doufám, že výsledek toho testu bude kladný. Nicméně, jenom za předpokladu, že budou splněny určité podmínky. První podmínka je taková, že výklad a uplatňování smluv bude prováděn v, v duchu té doby, v níž žijeme. To znamená v duchu současnosti a také s pohledem do budoucna. Co se týče ostatních věcí, právnických textů, právnické oblasti, tak eh, tady máme vždy výklady zaměřené do budoucna. Stávající výklad římského práva je asi jiný než výklad, který měli římané samotní. Náš výklad obrazu Rembrandta například je jistě jiný než výklad, který měli Rembrandtovi současníci. V manželství, stejně jako ve smlouvách, se lidé zavazují, že spolu budou v dobrém i ve zlem, že zůstanou spolu. První úvaha metody je taková, že ve smlouvách se klade důraz zejména na to dobré, A když si je čtete, tak od začátku tam všechno vyznívá pozitivně, hovoří se tam o svobodě, rovnosti, lidské důstojnosti, e, právech osob, udržitelném rozvoji trhu, pokroku směrem do budoucna a tak dále. Dojem, že e, v ekonomice ekonomické, politické a právní oblasti smluv to vypadá, že ty dobré věci jsou pravidlem, to špatné výjimkou. Ovšem, musíme si uvědomit, že součástí života je stejně dobré jako zlé. Jistota jako nejistota. Negativní události. Ve smlouvách se o negativních událostech hovoří standardním způsobem o kalamitách eh, přírodních nebo způsobených lidským dílem. Ale potom je tady celá řada dalších aspektů, ozbrojený konflikt, riziko teroristického útoku, ekonomických otřesů a podobně. Toto jsou ale výrazy, které se používaly převážně v 19. století. A já mám pocit, že to je už hodně, hodně zastaralé. u těch negativních věcí, negativních událostí není žádný eh, flexibilní bezpečnostní ventil. Není tam to, co němečtí právníci naží, nazývají ventil grief, nějaký mechanismus, který by umožnil další expanzi. A proto potřebujeme eh, dal doplňující výklad. Měl by to být výklad, který bude odpovídat tradici Evropy a který bude hodně široký. Já se domnívám, že výklad, který můžeme učinit, se může týkat tří konkrétních případů. Jsou to případy, kterýmž došlo v posledních třech letech a stále více nabírají na intenzitě a na frekvenci. Jednak ekonomická krize, dále geopolitická krize a také nukleární nebo atomová krize. Krizi, krize, katastrofy, to jsou slova, která pocházejí z řečtiny a stejně tak z řečtiny pochází celá ta řada mutací. E, katastrofa například původně znamenalo změna reality. Krize změna paradigmatu. Tím už předjímám svoje závěry, o které se s vámi chci podělit. V případě ekonomické krize, tak ve smlouvách je e, tam poměrně široký základ. a je tam velmi silně popsáno, jak by se mělo reagovat. Co se týče geopolitické krize, tak doslovné znění smlouvy je velmi široké, ale uplatňování smlouvy na realitu je tam anglicky řečeno missing in action. Ale já myslím, že stejně bychom mohli spíše hovořit o missing in non-action. A konečně třetí krize, krize, eh, která se objevila po mm, Fukušimě, tak tady nám formulace ve smlouvě nestačí a reakce ani předběžná opatření mi, se mi také nezdají dostatečná. A teď konkrétně k těmto případům. Ekonomická krize. Ekonomická krize přichází z principu e, zvenku, souvisela s pádem globálního obchodu a v Evropě se promítla jako finanční krize, zejména jako krize privátního finančnictví. Tady k tomu je eh, jedna zajímavá věc, a to sice, že se ukázalo, že v Evropě chybí efektivní makroekonomický dohled nad soukromým finančnictvím. Veřejné finance byly dostateč, pečlivě kontrolovány, deficity, inflace, takzvaný ten basket of goods, eh, balíky, balíčky zboží, to bylo kontrolováno, ale soukromé finančnictví nikoliv. Já jsem vždycky slyšel, jak se hovořilo o tom postu případě nadměrného deficitu a tak dále, ale Nikdy jsme ne, předtím nemluvili o, o realitní bublině, bublině v oblasti realit, e, kreditních ústavech a tak dále. Krize se projevuje a je potřeba ji řešit. Ve smlouvě máme konkrétní formulace. Hovoří se tam o o tom, že zásadní eh, otřesy finančního a ekonomického života v jednom členském státě nebo o tom, že jestliže se členský stát eh, ocitne v potížích nebo je výrazně, výrazně ohrožen okolnostmi, které jsou mimo jeho eh, kontrolu. O čem se to tady hovoří? To se všechno týká, hovoří se tady o jednom státě. Ještě předtím, než byl jednotný vnitřní trh. Tehdy se to skutečně řešilo takzvaně per country, podle jednotlivých zemích, ale nehovořilo se obecně o společném vnitřním trhu. Krize se uh, ovšem projevuje jako fenomen, který se týká více zemí naraz, ne jedné země došlo k velikým změnám. Do jisté míry došlo k, tady k, k úplně k tomu, že bylo narošeno paradigma smlouvy. E, římská smlouva chtěla vytvořit jednotný trh, ale krize vedla k tomu, že vytvořila mm, úplně novou situaci, a to jak na makroúrovni, tak na mikroúrovni. Tedy se zcela posunulo základní paradigma a došlo k vytvoření nové reality, které, která mm, došlo tam k efektivním reakcím, doufejme, ale hovoříme tady o takzvané Felix Kulpa. Dále, geopolitická krize. Od Atlantiku až po Ázie celá historie se dala do pohybu. Pokud chcete mít aktuální informace, přečtěte si Bibli. Otevírání vod. Všechny tyto události souvisejí s celou řadou faktorů. Samozřejmě spekulativní nákupy potravin, ale potom také třeba ženy, které odmítají prohibici, informování mladých lidí, reakce na kleptokratické režimy média a všechno toto. Toto vedlo k, do jisté míry k revolučním událostem, které zcela změnily realitu. A vede to také k tomu, k důsledkům, k jevům, které mají dopad na náš kontinent. Není to něco, co by prošlo Atlantikem přes arabský svět a do Ázie. To má dopad i na náš kontinent. Když si čteme jazyk formulace smlouvy, je to velmi široké. Týká se to přímo této kazuistiky. Ano, samozřejmě celá řada e, legislativních aktů byla napsána až po 11. září, ale co se týče solidarity, je to velmi široce pojímáno. Náhlý příliv občanů z třetích zemí, občanů z třetích zemí a další věci. Tady nejde jenom o právo migrace jednotlivce, ne, jsou to kolektivní jevy, masové jevy. Znění smlouvy je dostatečně široké. Ovšem, upla- její dosavadní uplatňování bylo podle mě zatím zcela nedostatečné. Mám pocit, že Evropa ani jednou nezatelefonovala OSN. Mám pocit, že politická vize s ohledem na tyto jevy, k nímž dochází, je naprosto nedostatečná. Zcela nedostatečná. A tady nejde jenom o peníze, o refinancování, je to otázka mnohem širší. Rovnováha našeho kontinentu se zcela mění na základě vln strachu. A jestliže se nám nepodaří tyto jevy zvládnout, tak riskujeme zásadní demografickou restrukturalizaci, cel, restrukturalizaci celého našeho kontinentu. Myslím, že když budeme ignorovat strach a obavy našeho lidu, že nám že toto je ten správný způsob, jak demokraticky řídit tyto jevy. Ne, je potřeba si uvědomit, co vidí, co prožívají naši lidé, jaké mají obavy. Možná to nejsou racionální obavy, ale prostě jsou tady. A politika musí být taková, aby byla schopná reagovat na obavy svých lidí. Pokud to nedělá, není to v pořádku. Politici mají možná pocit, že se dívají do dálky, ale přitom jsou krátko zrací. Já skutečně mám pocit, že Evropa je tady missing in action – a třeba, že ve smlouvě má dostatečný základ pro potřebné kroky. No a konečně krize, která nastala po Fukušimě. Nemám pocit, že to můžeme zredukovat na badalitu technické nehody. To ani si ne. Není to něco, co by se týkalo Norman Simpsona. Mám pocit, že to je něco, co je opravdu událost historického významu. Je to dlouhodobější záležitost, nemá hranic a vyvolává velké otázky. Mám pocit, že tady v této oblasti smlouva je velmi málo konkrétní. Když se podíváte na hlavu 20 o životním prostředí, hlavu 23 o civilní ochraně, tak podle mě tady jsou naprosto nedostatečné odpovědi. Je tady ten princip princip, že znečišťovatel platí, hovoří se o principu prevence a tak dále. Ovšem, jak zajistíme, aby to vše se uplatňovalo i v realitě, nejenom na papíře? Bylo skutečně provedeno veškeré vyúčtování všech aspektů jaderné energetiky, my jsme počítáme, kolik budou stát důchody za 50 let, ale co náklady na odstavování elektráren, náklady na bezpečnostní opatření. Víme, že jsou tady výhody, výhody ale jsou spíše lokální povahy. Oproti tomu podle mě nevýhody jsou mnohem širší. Já myslím, že tady je potřeba se nad tím ještě pečlivě zamyslet. Eh, je zde něco, co se týká dané energetiky, a to je smlouva o euroatomu. Mám pocit, že je stále platná. Říká se tam, že státy mají požadovat více informací, eh, musí aplikovat bezpečnostní eh, kritéria. A já mám pocit, že to všechno je velmi důležité. Abychom si to řekli jasně, je potřeba opravdu vyčíslit všechny náklady a zvážit, zda neučinit historický krok. To je moje přesvědčení. Já se domnívám, že nastal moment se zamyslet nad možností toho, zda investovat třeba do, do výzkumu alternativních zdrojů, a například to skombinovat s novou geopolitickou strukturou Středozemního moře. Plány zda investovat do nových plánů prostřednictvím třeba eurodluhopisů a podobně. Nicméně mám pocit, že už jsem toho řekl až moc. Chtěl bych ještě jednou říci, co se týče smluv. Nezastavujme se u dialektiky Hegla Spíše se podívejme na to, jak to říkal Kant, který představoval kosmopolitní myšlenku bytí a Evropy. Děkuji. Grazie, signor ministro, che questa... Děkuji vám, pane ministře, za tuto syntézu, za tuto schnutí, které podle mě skutečně bylo pojato velmi zajímavě a které podle mě zcela novým způsobem propojuje problémy, které se zde objevují, a to nejenom v Evropě, ale i nad rámec Evropy. Evropa se skutečně musí velmi pečlivě zamyslet nad těmito problémy, pohnout se dál bez národních egoismů, ale podívat se na to z celosvětového pohledu. Tady to zamyšlení, kde propojujete eh, situaci v zemích, kde na jedné straně je utrpení a hlad a kde zároveň by ale třeba mohly najít uplatnění alternativní energetický plán a podobně. Nicméně, nebudu to již dále zdržovat a dám slovo těm, kdo požádali eh, o vystoupení. Nejprve za EPP, pan kolega Brok, máte slovo. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender, Herr Minister. Děkuji vám mnohokrát, pane ministře. Děkuji nesmírně za eh, tuto obšírné představení vaší myšlenky, že evropský sen se musí osvědčit i ve stresových situacích. A skutečně se v takové situaci nacházíme. Eh, domnívám se, že se ocitáme v dobách proměn. Tady se Evropa musí osvědčit a máte do většina eh, věcí, které musíme zvládat, nemůže zvlád stát samotný. Může to jenom Evropská unie a tak jako dříve eh, prostě už se státy museli chystat tomu, aby nevedly války s dalšími. Musíme prostě v tváří v tvář globalizace, boji proti terorismu, zabezpečení energetických dodávek a imigraci odpovídat na mnoho otázek a přitom je třeba, jak máme různé diskuse eh, v jednotlivých našich zemích ale my všichni neseme náklady za riziko. Když v naší zemi se diskutuje po e, nehodě a katastrofě v japonské elektrárně, že se vystoupí z jaderné energie, tak je třeba podívat se na to, jaké důsledky to bude mít na všechny ostatní oblasti. Lze energetické zásobování zaručit za dostupné ceny, které zabezpečí pracovní příležitosti. Budeme schopni s takovou politikou podporovat celkem energetické zásobování v celém světě, když by se rozvojové zemi měly by dostat na naši úroveň, znamenalo by to čtyřnásobení energetické spotřeby. Čili za stávajících okolností eh, je třeba postarat se o to, aby už nedocházelo k takovým migračním takům, aby lidé viděli prostě a spatřovali perspektivu ve svých vlastních zemích, ať je to v severní Africe nebo všude jinde na světě. Také tváří v tvář klimatickým změnám Eh, nedostatek surovin. Znamená to, že eh, konkurence eh, energetiky souvisí také s cenami za potraviny za, za dostupné ceny. Na to vše musíme pohlížet v souvislostech a je třeba pokusit se učinit celkovou analýzu všech nákladů, ale také všech rizik ve všech jejich facetách v celé souvislosti. A správně jste upozornil, že je třeba zapojit eh, i eh, lid. A když tady ho, chcete hovořit v této souvislosti také o imigraci, myslím si, že tady nejsme dostatečně jasní, abychom přišli s jasnou definicí. Myslím si, že musíme, musí nám být jasno eh, v tom, kdo je klasickým žadatelem o azyl, kdo musí mít strach o svůj život v své domovské zemi pro následování už z politických, rasových či náboženských důvodů. Máme uprchlíky, kteří opouštějí svou zemi, protože prchají před válkou. Máme však také ekonomické uprchlíky a já mám dojem v současné situaci a v současné diskusi, jakoby to, eh, co teď tíží Itálii, eh, vlastně, eh, že se tady nerozlišuje dostatečně. Myslím si, že Například emigranti z Tunisu nejsou ani váleční uprchlíci, ani žadatelé o azyl. Je třeba vytvořit takové možnosti, aby se mohli vrátit do Tuniska, ale aby se nerozdělovali po zemích Evropské unie. E, to všechno se v diskusi směsuje e, a míchá dohromady. E, v dobách balkánské války má země dva, tři roky za sebou vydávala, osu, eh, pardon, přijímala zhruba 800 tisíc utečenců v 90. letech. A tam jsem necítil vůbec žádnou evropskou solidaritu. V roce 2010 Německo dostalo 47 tisíc žadatelů o azyl a vaše země tenkrát, myslím, 8 tisíc nad minulý rok. I to samozřejmě tato čísla se eh, málo kdy vyskytují v diskuzi, ale i to patří k pravdě. A tady budeme muset nalézt takovou koncepci, abychom řekli evropským lidem zcela eh, jasně, jakou zátěž jednotlivé státy nesou, ale rozhodně by se neměla jednotlivá čísla zamlčovat, protože to nám nepomůže dát. Každý to musí dělat také doma. Když to nebude schopen vysvětlit sám doma, bude mít problémy. Děkuji vám srdečně. E Děkuji panu poslanci Brokovi. Druhá osoba, která se přihlásila, je pan Gualtieri, který hovoří za socialisty. Děkuji, pane předsedo. Já bych také jménem celé politické naší, naší politické skupiny chtěl poděkovat panu eh, ministru Tremontyho za jeho vystoupení. Děkuji mu za to, že se nebál vyslovit tyto úvahy v Evropském parlamentu, tedy v instituci, která je velice angažovaná pro to, aby se principy solidarity zapsané ve smlouvách převáděly do, aplikovaly do reality prostřednictvím evropské legislativy. A činí to mimo jiné i prostřednictvím našeho výboru pro ústavní věci. Není pochybnosti o tom, že Lisabonská smlouva má v samém centru ten princip, princip solidarity, solidarita jako bratrství, solidarita mezi členskými státy, solidarita jako princip, na jehož základě je budována skutečná spolupráce mezi členskými státy. Není ani pochybnosti o tom, že tato solidarita by se měla konkrétně převádět prostřednictvím správného výkladu této smlouvy. Smlouva nabízí nástroje řádné i mimořádné pro to, aby se solidarita implementovala do praxe. My v parlamentu mm, dáváme přednost té první eh, cestě, to je cesta, která je typická pro naše společenství. Nicméně můžeme tuto cestu aplikovat ve všech třech oblastech, které tady zmiňoval pan ministr, co se týče ekonomické dimenze, tak tady probíhá obtížná diskuse o tom, jakým způsobem aplikovat balíček pro governance. My v našem výboru jsme se snažili vyhnout tomu, aby článek 122.2 mm, aplikován v oblastech suverénního dluhu, protože máme tady i ty mechanismy a aby tomu nedocházelo promocí mechanismu společenství, tak aby byla solidarita uplatňována mezi všemi. Co se týče druhého bodu, máme dvě cesty. Jednak článek 80, to je článek, který umožňuje prvek solidarity v politikách společenství, co se týče toho, jak eh, spravovat hranice, imigrační politiku a žádosti o azyl. Toto všechno bylo takto koncipováno i proto, abychom mohli reagovat na krizové situace. Členské státy italskou vládou počínaje už dlouhou dobu chtěli zahájit takovouto diskusi na radě a stejně tak i v rámci komise. Komise, která má právo eh, iniciativy, iniciovat legislativní akty, které by mohly umožnit lepší aplikaci. A potom samozřejmě máme článek 222. Tady se také hovoří o důležitých postupech, o postupech eh, mezivládních, k nimiž se ovšem má přistoupit až k jako poslednímu řešení. Ovšem je zde uplatněna i ten rozměr běžné řádné situace. Říká se v článku 222, že Rada pravidelně vyhovu, vyhodnocuje hrozby, který musí čelit Unie. My jako parlament doufáme, že Rada uplatňuje tyto ustanovení smlouvy a že tedy pravidelně skutečně vyhodnocuje tyto hrozby. No a konečně, co se týče třetí, třetí záležitosti, tak já myslím, že tady můžeme operovat už s platnými smlouvami, jednak eh, co se týče třeba přípravy budoucího evropského rozpočtu. Bez toho závazku, který tady velmi pozitivním způsobem vyžad, vy, vyjadřuje pan ministr, investování například do obnovitelných zdrojů energie, bez toho nemůžeme v této oblasti postoupit. Je toho tady třeba ještě hodně učinit. Evropský parlament je zcela k dispozici, chce se ubírat tímto směrem a doufáme, že vystoupení pana ministra se promítne i do dalších kroků italské vlády, zejména v rámci rady že se vám zejména podaří ovlivnit postoj rady k těmto otázkám. Dále bych chtěl požádat pana ministra, zda by mohl upřesnit, zda v té svém vystoupení měl na mysli i nějaké konkrétní reformy smlouvy, které by možná mohly být vhodné a mohly by reagovat na konkrétní situaci, kdy je velmi těžké těžko uh, předpokládat jednohlasné odsouhlasení některých věcí. Takže tady máme určité limity stávající smlouvy. Děkuji panu poslanci a nyní dávám slovo panu kolegovi Dafovi za liberály. Děkuji, pane předsedo. Děkuji mnohokrát. Pane ministře, rád bych eh, ocenil eh, to, že jste vystoupil zde v Evropském parlamentu. Myslím si, že jste si vůbec nezvolil špatné forum pro tento typ diskuse o takto zásadních otázkách. Eh, mám dojem, že jsme na určité křižovatce integrace. Mohli bychom to označit za určitý federativní moment, kdy se musíme rozhodnout, zda budeme pokračovat eh, cestou federativní, anebo zda se obrátíme zpět k nacionalistickým tendencím. Myslím si, že to je problém, na který narážíme ve všech našich členských zemích a určitě na ně narážíme tady v Bruselu. Solidarita vyžaduje především vzájemnou důvěru. A já mám dojem, že chybí v současné době silná vzájemná důvěra. Myslím, že lidé nevěří Lisabonské smlouvě a nevěří ani sobě navzájem. Prožíváme tedy těžkou krizi a tato krize se obzvlášť ukazuje v, našich, v naší vnitrostátní politice, vnitrostátních politických systémech, kde národní politické strany, jak se mi zdá, nyní nedokáží ustát integraci demokratickým, efektivním způsobem. Mne určitě přitahuje myšlenka, že do konce volebního období tohoto tedy volebního období Evropského parlamentu bychom měli vytvořit rozsáhlý balíček dalších ústavních změn, které by si určitě žádaly svolání konventu a určitě by jejich cílem bylo posílit pilíř hospodářského řízení a zprávy. Šlo by o vytvoření společného trhu s dodávkami energií o což jsme se pokusili ve vyjednávání o Lisabonské smlouvě, ale neuspěli jsme úplně. A také by se to žádalo, pan Gualtieri se toho již dotkl, flexibilnější metodu pro provádění ústavních změn v EU. V současné době jsme ochromeni tím, že pokud by měla být provedena revize smlouvy, změna smlouvy, tak s tím musí jednak souhlasit všechny členské státy a zároveň to 100% členských států musí ratifikovat. A víme, jaké problémy to způsobilo v souvislosti s Lisabonskou smlouvou. A mám jistotu, že pokud neučiníme nic pro spružnění tohoto postupu, pak budeme narážet na tuto frustraci i v budoucnu. Proto bych byl velmi vděčen za jasný, rozhodný příspěvek italské vlády k prohloubení naší diskuse o změně smlouvy v tomto výhledu, který jsem zmiňoval. Děkuji. Děkuji panu poslanci Dafovi a nyní dávám slovo kolegovi Hefnerovi, tedy skupina zelených. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji i vám a srdečně, pane ministře Tremonty, za to, že jste dnes přišel mezi nás a že jste Eh, hovořil a díval se nad rámec aktuálních politických eh, záležitostí a hleděl jste na to, kde stojíme a kam bychom měli jít. Eh, že já to považuji za velice dobré, že bychom nekonali skutečně jenom ve vleku bezprostředních událostí, ale abychom také hleděli na to, jak chceme skutečně utvářet budoucnost. Já bych to ozřejmil ve třech bodech a tím navázal na to, co jste řekl. První bod, o kterém jste se i vy obšírně zmínil v souvislosti s oním ochranným deštníkem, se mechanismem stability, eh, ekonomickou zprávou a eh, veřejnými financ, veřejným financováním a také v důsledku situace s eurem. A pak, když jsem vás správně pochopil, rád bych potvrdil váš dojem, že krize není pouze krizí veřejného sektoru, Nýbrž, že tady došlo v Evropě k nestabilitě, která je stále větší. Z mého pohledu bych rád vyjádřil mé obavy. Mé obavy jsou, že opatření, která uvádíme v život, se ještě nedostala do té vrstvy, kde jsou kořeny té krize. To, co děláme teď, vede k tomu, že opět zatěžujeme veřejný sektor a tím pádem veřejné služby, infrastruktury a tak dále a bráníme investicím do budoucna, či je omezujeme, zatímco na straně druhé zisky v soukromém sektoru eh, hodně rostou. Eh, což samo o sobě není chyba, ale chyba je, jak velký rozdíl tady mezi těmito dvěma oblastmi nastává. Vidíme ve všech členských státech, že je stále obtížnější žít jenom z vlastní práce, z práce vlastních rukou. Vidíme, že tady prostě vývoj mest rozhodně nedrží krok s úrovní příjmů, kterou člověk může dosáhnout při dobré investici peněz. To vede k velké nestabilitě. A co můžeme učinit eh, je, že si půjčíme jako veřejný sektor peníze u bank a tím zase přispíváme ke stabilizaci banek a to přispívá k tomu, že veřejný sektor se stává stále méně akceschopný a politika také stále méně akceschopnou, zatímco neustále stoupají náklady na úroky a dochází k stále větším směrováním toku peněz do soukromých rukou. Mně tento vývoj skutečně způsobuje obavy, mám z toho strach a myslím si, že bychom nad rámec okamžitých opatření měli také zvažovat důsledky těchto opatření a měli bychom přemýšlet, jak bychom toto mohli zvrátit do smysluplnějšího sociálního utváření ale e, skutečně při zajištění svobodného a spravedlivého přístupu jak bychom to mohli rozumně udělat, protože já se obávám, že jinak prostě budeme ztrácet eh, souhlas naší politikou, eh, co se týče občanů našich států. Myslím si, že dnešní vývoj by mohl mít podnětem k tomu, aby to, co jsme založili již do Lisobonské smlouvy, a totiž, aby budoucí metoda práce znamenala, že se vytvoří určitý konvent, který eh, bude přemýšlet, co s tímto vstupem do nové fáze Evropské unie všechno souvisí, jaké potřebujeme nástroje, ale také otázku, jakou Evropu vlastně chceme jaký vývoj bychom tady chtěli podnítit a řídit prostřednictvím institucí, které vytváříme. Velice krátce bych ještě zareagoval na dva body. První bod je Fukushima, o které jste se zmínil, atomová energie, jaderná energie. Právem jste se také zmínil o tom, že i náklady, které bude znamenat vystoupení z jaderné energie ve směru zastavení provozu jaderných elektrán, to je pravda, ale proti tomu já bych dal zase náklady, které by to znamenalo, kdyby se tento výstup z jaderné energie neučinil. Mně se totiž jeví, že v oblasti finanční politiky, stejně tak jako i v jiných oblastech, najednou jako by měla přijít potopa. To znamená rychlý zisk teď a náklady prostě odložíme do budoucnosti. U jaderné energie tomu je tak naprosto jednoznačně, že náklady, které budou vznikat v budoucnosti na základě skladování a, um, a kontroly nad tímto skladovaným eh, materiálem budou daleko vyšší než ten profit nebo ten, tu, ten užitek, který nám to přináší dnes. A proto mi přijde zbytečné zatěžovat těm budoucí eh, generace. Myslím si, že politika musí vždycky hledět také na budoucí generace a nejenom na ty, kteří žijí dnes na této planetě. A jistě eh, budeme muset naši planetu předat dalším pokolením čistou a je třeba eh, aby platilo to, co platí v jiných ekonomických oblastech a sice, aby se umožnilo eh, jenom v těch případech provozovat takováto zařízení, eh, která najdou soukromého pojistitele, který bude prostě ochoten toto riziko pojistit. A je mi vůbec nepochopitelné, proč jsme to doposud neudělali. A pro znovu získání důvěry eh, v obyvatelstvu myslím si, že je nezbytné, abychom, aby v této stresové zátěži eh, veškerá opatření, která zvažujeme, abychom skutečně vždycky vyslýchali obě strany, jak ty, kteří jsou pro jadernou energii, i ti, kteří jsou proti, i prostě ze strany vědy, protože jenom když necháme zaznít všechny hlasy, a budeme se s nimi radit o utváření budoucnosti. Jedině tak můžeme posílit či znovu získat důvěru tam, kde jsme ji ztratili v našich politickováním rozhodování. Já teď poslední bod vynechám, protože chci dát ještě kolegovi příležitost na odpověď, ale to byla jenom ta otázka solidarity. Utečenci, eh, Eh, a uprchlíci. Já jsem velice pro solidaritu, ale ne pro okamžitá ad hoc opatření, ale spíš uvažovat o tom, jak z Evropy neudělat eh, eh, pevnost s ledovým srdcem, ale prostě otevřený kontinent, kde budeme všichni společně nést důsledky toho, co se děje na dramatických událostech v, našich bezprostřed... v, státech, v státech našeho bezprostředního sousedství. Děkuji, času se nám opravdu nedostává. Myslím, že to, co jsem říkal na začátku, že dám slovo jenom členům výboru, ještě tady mám tři žádosti o slovo, ale všechny ze stejné politické frakce. Ne, ne, ne. E, tak to Scholz, Morganti, dobrá, takže tím jsme vyřešili problém EFD. E, eh, prosím vás o stručnost také mm, nevím, zda budeme možnost dát slovo panu Pitelovi a Angelilimu, dvěma místopředsedům parlamentu. Omlouvám se, že jsem vás nepozdravil na začátku, tímto vás zde vítám, ale bohužel asi vám nebudu moci dát slovo, protože ještě musím vyslechnout kolega Šulce, pak Morganty a pak znovu pana ministra. Děkuji mnohokrát, eh, pane předsedo, pane ministře. Eh, je to skutečně mm, obšírná debata o všech věcech, eh, kterým se, kterými se zabýváme a Eh, když eh, přemýšlíme o budoucnosti Evropy, jistě je to téma, eh, které by mělo být daleko zevrubněji diskutováno nejenom v Evropském parlamentu, ale i v jednotlivých vnitrostátních parlamentech, zejména v dobách, kdy se jedná, kdy prostě tady máme tak velké znejištění obyvatelstva. Když se podíváme na poslední volební výsledky v některých zemích EU, tak se ukazuje, že celá řada lidí se odklání od tradičních odpovědí, které jim dávaly eh, vládní elity a necítí se jimi býti zastupováni. Tento pocit eh, vlastně nechápaní toho, co vlastně politika chce a co politika dělá, vede pod sléze k tomu, že propast mezi občany a politikou se stále prohlubuje. Což potom se samozřejmě také projevuje i na úrovni Evropské unie. Vy jste tady vzpomněl otce zakladatele evropských společenství a pana Spinelliho také, který sněl o tom, aby tato společenská smlouva, eh, kterou eh, členské státy uzavřely v podobě římských smluv, eh, byla koncipována na spolužití v míru a který se pokusil vytvořit perspektivy pro spravedlnost generací do budoucna. A myslím si, že dnes jsme žádáni a vyzýváni k tomu, abychom přesně tyto představy tehdejších politiků znovu promýšleli. Jak dalece přemýšlíme o jednotě slov a činů? Hovoříme jenom komunitárně, o společné politice, nebo pro ní taky něco děláme. A nesmíme prostě to vidět pouze z hlediska jedné části odpovědnosti politiků. Musíme vždycky přemýšlet i o našich partnerech a jejich reakcích na realitu života. Hovoříme-li dnes o smlouvách, mohu skutečně jedně dát pravdu kolegovi Dafovi, eh, když říká, že dnes vlastně po smlouvě je situace stejně tak jako před smlouvou, protože musíme přemýšlet o tom, zda tato smlouva ještě vůbec odpovídá realitě v souvislosti s tím, jak se vyvíjí krize, o které vy jste také hovořil, v souvislosti se záchranou bank, nebo když se podíváme na ekologické výzvy, jaderná energie, jak se dostaneme k trvale udržitelným energetickým zdrojům Budeme-li tedy důsledně uvažovat o tom, jak zahrnout prostě skutečně občany. A jeden bod, který to nezazněl, já jsem přesvědčen o tom, že Evropská unie bude mít šanci pouze bude-li sociální Evropskou unii. To znamená, budou-li lidé skutečně mít reálnou důvěru v to, že jejich každodennost budou moci žít, že se budou schopni uživit ze své práce, zároveň také své rodiny a že budou tím mít také jistotu pro vývoj svých vlastních dětí. A že členské státy jim dají perspektivu, že budou mít i do budoucna šanci se uživit. Jedině to může skutečně přispět k tomu, aby Evropská unie byla společnou hospodářskou, sociální a politickou, anebo zůstane pouze součást, pouze zkus z ní měnová unie, jak by se nám mělo podařit skutečně skloubit politickou, ekonomickou i sociální úroveň. Joška Fischer eh, hovořil o tom, že když hovoříme o Evropě, měli bychom hovořit o Spojených státech evropských, jako se hovoří o Spojených státech amerických. Vy jste tady hovořil prostě o snu otců zakladatelů. Já nechci jít tak daleko, já nevím, jestli potřebujeme Spojené státy. To rozhodnout občané občanky, ale my musíme dát odpověď na otázku, zda tato Evropská unie má nezbytnou sílu a schopnost rozvíjet takovou politiku, která prostě přispěje k takové sociální spravedlnosti a k sociálnímu vyrovnání mezi eh, Portugalskem, Řeckem, Řeckem, Irskem a tak dále. A to je ta výzva, které čelíme. A moje poslední poznámka, k tomu potřebujeme koherenční politiku. Potřebujeme koherenční politiku mezi jednotlivými politickými oblastmi, ale potřebujeme také upřímnost v nakládání sami se sebou i v nakládání mezi třemi institucemi, radou, komisí a parlamentem. Já mám často dojem, že rada ještě vůbec nepochopila, že Lisabonská smlouva vstoupila v platnost že tedy Evropský parlament jako přímé zastoupení občanů má spolurozhodovací slovo při určování eh, rozvoje komunitárních oblastí. Myslím si, že i to je otázka solidarity a může vést skutečně ke skloubení komunitární a vnitrostátní metod, protože to je nezbytné podle mého názoru, chceme-li opravdu úspěšně čelit globálním výzvám, které stojí před Evropou. Děkuji mnohokrát. Grazie, onorevole. Děkuji panu poslanci Šolcovi a nakonec bych dal slovo kolegyni, kolegovi Morganti. Děkuji. Děkuji, pane ministře. Jsem rád, že jste tady eh, k nám zavítal do parlamentu. V Evropě vidíme nárůst tzv. euroskeptických stran. Minulou neděli jsme viděli velký úspěch eh, z této strany ve Finsku. Eh, viděli jsme, jaký úspěch zaznamenala euroskeptická strana, která by se mohla dostat až do mm, vlády. Jeden z bodů eh, této strany je takzvaný bod, eh, jak přistupovat k záchranným balíčkům Státu pro Portugalsko nebo eh, Irsko. Pokud by Finsko se nakonec rozhodlo vetovat tato opatření, jak na to zareaguje Evropa? A nemyslíte si, že e, toto může představovat veliké riziko jednak pro euro a jednak pro celkovou finanční a měnovou stabilitu Evropy? A poslední otázka. Domníváte se, že je nezbytné, aby Evropská unie přijala opatření, která oddělí e, banky podnikatelské od banek spořitelních? takzvané i v Americe, jak se hovoří o tom glastegal. Děkuji a teď dávám znovu slovu panu ministrovi, aby mohl zareagovat. Já nějaké další konkrétní dotazy nemám, možná jenom obecná věc. V poslední době se v tisku hovořilo o pozici italské vlády jako pozici hodně euroskeptické že se jaksi Itálie začíná stranit Evropy. Takže kdybyste na to mohl nějak zareagovat. Itálie je také jednou ze zemí, která zakládala Evropu a nyní musí čelit velké řadě problémů, ale otázka je, zda to pojmeme jako novou příležitost pro nové nastartování Evropy, evropského eh, ducha když eh, jsem sem přišel den, dva dny po pádu berlínské zdi, tak jsem řekl, že tady vidíme novou Evropu, ale zatím nám chybí nový duch. A teď nevím, jestli vnímat podobně vás pří, váš příchod sem dnes, kdybyste na to mohl zareagovat. Děkuji. Já jsem si vyslechl šest vystoupení, všechna byla velice zajímavá. První vystoupení pana poslance Broka Opakuji, první vystoupení pana, bylo vystoupení pana poslance Broka, bylo to vystoupení zajímavé. Myslím, že jste velmi moudře pohovořil o metodě. Je potřeba zanalizovat vstupy, výstupy, pro a proti u všech těchto událostí, k němž dochází. To je jistě správné je potřeba mít jasnou představu o nákladech, abyste mohli zvolit výhody, nevýhody a případné alternativy. A musí to proběhnout hodně rychle, abychom mohli koncipovat podle toho další rozpočty, abychom si to mohli celé srovnat a zvážit tedy všechna pro a proti. Jedná se o jevy, k nímž došlo v posledních třech letech velmi náhle. Takže, jak vy říkáte, je potřeba provést velmi pečlivou analýzu. Jenom jednu politickou úvahu. Já jsem tady nepřišel proto, abych žádal o peníze na imigranty. Ne, já tady říkám něco jiného. Víte, já bych eh, chtěl, aby se opakovala historie. Byl bych rád, kdyby to, mm, čemu došlo na Balkáně, se dalo přirovnat to, k tomu, k čemu dochází ve středozemním moři. Samozřejmě ty události jsou historické, nejsou to události, k nímž dojde najednou během jednoho, dvou let, jsou to události hysterického vývoje. Je potřeba je vidět i z tohoto pohledu. Dále pan poslanec Gualtieri tady v zásadě položil otázku týkající se příležitosti mm, odstoupit od smluv a vytvořit nějakou novou smlouvu. To ostatně tady říkal i pan poslanec Dav. Ano, domnívám se, že to je hypotéza, kterou můžeme zvážit, ale chtěl bych říci jasně, smlouvy byly sepsány ještě před globalizací byly přizpůsobeny, upraveny, nicméně jsou to produkty světa, který už není. Byl to svět, který tvořil sovětský blok, americký blok, eh, někde se vůbec nehovoří o Ázii, o východě a tak dále. Svět se od té doby změnil. Krize, to je e, přerušení kontinuity, změna paradigmatu a možná by to mohla mít příležitost e, zamyslet se nad novým a možná ještě s přínosnějším konventem. Využít to jako příležitost. Dále pan poslanec Hefner pokládá otázku, která vychází z ekonomických úvah. Je zde veliký rozdíl mezi tím řízením v minulosti. Já jsem hovořil o zemi, která nemusela v minulosti řešit krize, ale teď došlo k poklesu exportu, poklesu HDP a podobně. Nicméně my jsme nemuseli dělat veřejn, řešit veřejné výdaje. Jiné země, ano, hodně různým způsobem. Třeba, jak chtěl Roosevelt, zachraňovaly se podniky, rodiny. V té tady ale spíš se zachraňovaly banky a platily za to rodiny. Ale byly tady proto určité důvody. Jak se budeme a na to ale dívat do budoucna. Já myslím, že my v Evropě se musíme zamyslet. Zamyslet se nad ekonomickým a tudíž i společenským modelem. Může to být model, který bude dominován pouze vnitřní poptávka po spotřebním zboží? Domnívám se, že ne. Bude to moci být model založený zejména na exportu? Domnívám se také, že ne. Myslím si, že stůl musí stát minimálně na třech nohách a Tudíž bychom měli využít tuto, tuto fázi proto, abychom s veřejnými prostředky investovali veřejný zájem. A myslím si, že jedním z takových věcí by právě mohla být investice do alternativních zdrojů energie. Hovořil jste o alternativní sociální dimenzi trhu, ale to souvisí i s diskusí o ECB. Tady nám jaksi zmizela sociální dimenze. Nicméně ve smlouvě je jasně napsáno, hovoří se tam o termínu e, sociální ekonomika trhu. A to nám tady jaksi mizí. Víte, e, ekonomika stojí na rozpočtech a e, rozpočty, alespoň v Itálii, stojí na tom, že máme i ekonomický účet a jednak eh, účet toho, co chceme mít do budoucna. A já si myslím, že musíme být založeni na tom takzvaném podvojném účetnictví. Nejenom čistě ekonomické úvahy, ale potom i úvahy týkající se našich hodnot tak abychom do budoucna na budoucí pokolení přenášeli jenom rizika, ale také eh, kladné, kladné hodnoty. Pan poslanec Scholz tady hovořil o tom, jak lidé vnímají Evropu. Já jsem už poměrně starý na to, abych si pamatoval staré filmy, které ukazovaly určitou podobu Evropy. Co tam bylo? Byla tam pole, zemědělství, mléko. Jistě všichni se shodneme na tom, že mléko je teplejší než úrokové sazby. Když se chceme vrátit k tomu, jak nás vnímají lidé, musíme vidět konkrétní věci, práci, výrobu, nejenom finance. Vystoupení pana poslance Morgantyho bylo také velmi zajímavé. Hovoří o degradaci nebo píše o tom, jak teď dopadly veřejné finance v USA. To je také aktuální zpráva. Aktuální zprávy se netýkají jenom voleb, ale i třeba těchto věcí, které jste tady zmínil. Myslím, že i nad tím je potřeba se zamyslet, zamyslet se nad tím, eh, co vedlo k těm volbám, k výsledku těch voleb, jak jste to tady zmínil, a jak to bude vypadat do budoucna. Myslím, že takovéto události, pokud na perif- kterým dochází na periferii, pokud by měly zablokovat celou Evropu, Evropu, to jistě je poměrně nešťastné. Co se týče euroskeptických názorů, možná nejsou vždycky špatné. Děkuji. E Děkuji vám, souhlasím s tím, že to je určitě něco, nad čím se každý z nás a zejména náš výbor musí zamyslet. Děkuji vám všem a tímto končím jednání.